Pane ministře, je nám velkou ctí, že vás můžeme poprvé oficiálně přivítat ve výboru pro dopravu, který vás tedy znova vítá už během belgického předsednictví a belgického předsednictví, ve který vkládáme veliké naděje. Takže si vás velice rád vyslechneme a máte slovo. Merci, Děkuji, pane předsedo. Geachte coördinatoren, verslaggevers en leden van Transcom, geachte dames en heren. Ik mogen u... Dámy a pánové, rád bych vám především poděkoval za pozvání do vašeho výboru. Jsem rád, eh, že před vámi mohu dnes promluvit eh, o prioritách belgického předsednictví v oblasti dopravy a mobility. Eh, my jsme přesvědčeni o tom, že konstruktivní spolupráce výboru Transcom a také komise a rady povedou k podpoře, přispějí k podpoře iniciativ, které potřebujeme. Jsou to předpoklady pro dosažení skutečného pokroku a k prosazení eh, témata, témat mobility v Evropské unii. Eh, já jsem eh, již vedl některé přípravné bilaterální rozhovory s našimi kolegy v Evropské unii, se sekretariátem rady, s komisí a také s různými členy tohoto výboru. A z těchto bilaterálních kontaktů jsem vyrozuměl, že náš program je sice svého druhu ambiciózní, protože eh, priority jsou aktuální a realistické, ale náš program se skládá přibližně ze šesti priorit a eh, dalších eh, jednotlivých eh, konkrétních akcí. Jak priority, tak i akce pokračují ve stávajících programech, v stávajících Eh, tématech a také v program, pracovním programu komise. Jsem rád, že evropské instituce eh, nalezly kompromis pro určitá klíčová témata v roce 2010. Jednak je to eh, elektronické zpracování dokumentů v přístavech, potom jsou to železniční koridory, dále též v souvislosti s preventivními prevencí leteckých katastrof, přepracování nařízení 1321 z roku 2004, kde jde zejména o změnu kompetence dozorčího orgánu Galileo a také jsou to práva cestujících v, námo- v námořní a říční dopravě. Potřebujeme mm, trvale udržitelnou dopravu, potřebujeme bezpečnost ve všech druzích dopravy, eh, potřebujeme inovace, to je důležitý nástroj. A eh, to nejsou jenom nějaká hesla belgického programu, jsou to také klíčové pojmy pro výzvy, jimž musí čelit mobilita. Proto eh, s napětím očekáváme bílou knihu o budoucnosti dopravy. Tato bílá kniha eh, bude obsahovat nejrůznější aspekty, eh, na které, eh, kterými bude hledat odpověď na výzvy, které jsou před námi. Belgie by ráda pracovala konstruktivně na této bílé knize, aby byla vydána co nejdříve. Dámy a pánové, proto je pro nás důležité, abychom eh, v říjnu na zasedání rady eh, provedli první výměnu názorů proto, abychom v prosinci mohli tuto bílou knihu schválit. Eh, tato bílá kniha musí obsahovat také téma internalizace externích nákladů, zejména z hlediska různých druhů dopravy. Je to diskuse, kterou musíme znovu spustit. Myslím eh, tím zejména přepracování směrnice o eurovinětě, k, té určitě, k tomu určitě přispěje Bílá kniha. Eh, tato Bílá kniha je také důležitá pro další eh, vývoj politiky TNT, zatímco naše předsednictví, během našeho předsednictví bychom chtěli pracovat, rozpracovávat témata závěry ze Zaragozy v oblasti TNT a stejným způsobem vytvářet integrovanou eh, transevropskou dopravní síť. Eh, proto očekáváme návrhy ze strany komise eh, za účelem přepracování prvního železničního balíčku. Za belgického předsednictví k tomu rozhodně musí proběhnout alespoň diskuse. Pro nás je důležité také to, aby, bezpečnost, aby byla podpořena bezpečnost silničního provozu. E, proto, jsme, e, proto očekáváme program e, pro bezpečnost silničního provozu, který bude balíček pro silniční provoz, který bude předkládat komise. Na zasedání ministrů pro dopravu 2. prosince chceme poukazovat zejména na kvantitativní závěry, které mají být do tohoto balíčku zapracovány. Kvantitativní cíle jsou nejvhodnějším prostředkem k tomu, abychom mohli měřit a e, přeskoumávat výsledky opatření e, a abychom mohli provést objektivní porovnání mezi členský, e, členskými zeměmi. Jinými slovy, abychom mohli provést benchmarking, abychom si mohli vyměňovat osvědčené praxe, abychom se mohli navzájem od sebe učit a přebírat praxe, které se nám v jednotlivých zemích osvědčily. Společně s komisí a s Evropskou Evropským parlamentem eh, v říjnu budeme organizovat Evropský den bezpečnosti provozu eh, rozvoj společného vnitřního trhu a mobility v Evropské unii vedou k tomu, že je nutné, abychom měli efektivní systém elektronického, elektronické výměny údajů o mm, přestupcích proti eh, pravidlům silničního provozu. Musíme eh, podporovat trvalou mobilitu, trvale udržitelnou mobilitu. To znamená, že nejrůznější druhy dopravy musí být podporovány nejen silniční doprava a že musí být odstraňovány, odstraňovány překážky na této cestě. To se týká především námořní dopravy, ale eh, také pobřežních eh, lodí, příbřežních lodí, které mohou poskytnout také eh, velmi důležité přepravní kapacity. Eh, přepravní logistika eh, musí být nahlížena komplexně, nikoliv podle jednotlivých druhů dopravy. Proto 15. a 16. září 2010 uspořádáme neformální radu v Antwerpách kde se bude mluvit o integraci dopravy lodní eh, a v rámci evropského systému dopravy. Eh, proto je pro nás velice důležité, aby váš výbor s námi spolupracoval. Samozřejmě i komisař eh, Sim Kalas a ostatní kolegové z členských zemí budou účastníky tohoto zasedání 15. a 16. září v Antwerpách. Je důležité, aby eh, došlo také k realizaci na JADES. Eh, musíme provést eh, střednědobé mm, vyhodnocení, uspořádáme konferenci mm, o, nám, o nákladní dopravě tady v Bruselu a budeme mm, pořádat také různé akce, které se budou zaměřovat na říční dopravu. EMSA, to je Evropská agentura pro námořní bezpečnost, a ta vznikla proto, aby došlo k zjednodušení mm, a k, e, k k dosažení větší bezpečnosti lodní dopravy, aby e, mohli být i experti na lodní dopravu lépe vyškolováni. E, safe SeaNet komunikační struktury mm, jsou také předmětem vzdělávání odborníků kompetence eh, agentury EMSA eh, je stanovena v nařízení 1406 z roku 2002. Eh, pak máme ještě třetí balíček mm, týkající se bezpečnosti námořní dopravy a my si myslíme, že je nutné se těmito pravidly také dále zabývat, protože třetí balíček pro mm, bezpečnost námořní dopravy je důležitý také pro agenturu EMSA. Dále, co se týče letecké dopravy. Eh, bylo částečně nutné uzavřít evropský letový prostor po eh, výbuchu sopky na Islandu, což vedlo nejen k tomu, že eh, byla narušena letecká doprava, ale vedlo to také k tomu, že jsme se museli začít zamýšlet na bezpečnost, nad bezpečností letecké dopravy, nad právy cestujících a nad intermodalitou. Hmm, je tedy nutné, aby mm, letové trasy byly správně zorganizovány a abychom měli eh, jednotný lete, letecký prostor, eh, zejména myslím na fázi 2 a vytváření funkčních bloků vzdušného prostoru. Eh, v Brugách bude na podzim zorganizován summit o letecké dopravě a bude se tam mluvit zejména o bezpečnostních aspektech. Schůzka ICAO v Montrealu Eh, bude prezentovat eh, evropský náhled na leteckou dopravu. Komise již eh, oznámila sdělení, které bude obsahovat vyhodnocení Evropského navigačního systému v roce 2010, myslím tím programy EGNOS a Galileo Komise společně s členskými zeměmi provede zejména analýzu nákladů. Eh, kancelář Roland Berger se na tom bude podílet. A my si myslíme, že eh, v roce 2010 eh, bude mm, toto vyhodnocení ukončeno také analýzou rizik a certifikací systému. A myslíme si také, že bude nutné mluvit o víceletém financování, tak aby Galileo koncem roku 2013 opravdu mohl být uveden do provozu komisař eh, Tajani eh, na posledním zasedání Rady pro dopravu 24. června 2010 představil akční plán pro úpravy systému Galileo. Já si myslím, že toto téma eh, bude muset být projednáváno v Radě i nadále a já se těším na to, že členské státy a Norsko podepíší úmluvu GNS. Eh, důležitý je také akční plán ITS. My bychom si přáli, aby aby existovala interoperabilita mezi jednotlivými systémy, ale důležité je také to, aby eh, implementace rámcové směrnice ITS nevedla k tomu, že eh, dojde k pozastavení dalších inovací. Zavádění ITS v silniční dopravě by mělo vést k tomu, že Eh, bude posílena trvalá udržitelnost dopravy, eh, ale bude posílena také efektivita a bezpečnost. Tolik můj stručný úvod a naše hlavní priority. Děkuji vám. Děkuji moc. No. <laughs> Jsi takový našeptávač. Takže máme tady ticho, skutečně to byl úžasný úvod a nyní bych rád předal slovo Matěji Grošovi. Prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, pane předsedo rady. Já si myslím, že nepřeháním, když řeknu, že eh, při čtení vašeho programu eh, jsme řekli, říkáme, že to je velmi ambiciozní program. Já jakožto Belgičan to říkám eh, hrdě, a je ambiciozní, protože poprvé eh, po třech předsednictví, eh, po třech předsednictvích se začíná debatovat zase o eurovinětě. To je, myslím, výkon, zapsat toto do svého programu. A co z toho nakonec vzejde, to uvidíme. Já doufám, že z toho vzejde úspěch, protože internalizace nákladů nejen v silniční dopravě, ale celkově. Eh, podle mého názoru je, eh, bude znamenat jednu z největších debat v interoperabilitě a v dopravě, eh, právě protože jde o spravedlivé rozdělení peněz a příspěvků mezi jednotlivé druhy dopravy a za druhé, že protože nesmíme podceňovat tento zajímavý zdroj příjmů pro jednotlivé země. A za třetí, Ehm, a ještě se k tomu vrátím, ehm, protože ehm, je to velmi zajímavé přemostění mezi různými druhy financování bez známého principu earmarkingu, který nechceme zemím vnucovat. Bezpečnost nejen pro nás, ale i pro občany je eh, velice důležitá zajímavé téma a já doufám, že eh, jednak bezpečnost eh, v letecké dopravě, kde nejen regulačními opatřeními, ale hlavně rozhodnutími v oblasti kontroly, například na letištích, chceme dosáhnout rozumných řešení. Jde o to, abychom zajistili bezpečnost a nejde o to, abychom zvyšovali šikanu. A už vůbec nejde o to, aby jedna země e, zaváděla různé, různá opatření. E, zajímavé by, to, zajímavé by bylo, když by Evropa nebo dokonce na mezinárodní úrovni, když bychom kráčeli stejnými cestami, aniž bychom e, nějaké kontroly předepisovali povinně, aby abychom vzájemně uznávali své technické eh, vybavení, myslím tím například takzvané body, eh, body skenery. Eh, bezpečnost v silniční dopravě to je podle mě ještě důležitější téma. 40 tisíc mrtvých, 300 tisíc těžce zraněných. Jsme rádi, že belgické předsednictví díky vaší iniciativě chce nastartovat víceletý program, protože ukázalo se, že stojí za to určovat si cíle. Jestli ty cíle dosáhneme eh, ze 100%, eh, to není důležité. 80 či 90% je také dobrý výsledek. To je důležité pro všechny eh, oblasti, ale zejména pro silniční dopravu. Proto je důležité mít víceletý program, který, který obsahuje naše společné cíle, které jsou důležité pro všechny. Dnes dopoledne jsme eh, tady měli zástupce španělského předsednictví, eh, který mluvil také o bezpečnostních opatřeních, která eh, je o výhodách společného evropského nebe. Já bych přál radě a Evropské unii ještě pár dalších vulkánů, nejen v letecké dopravě, ale i v jiných oblastech. My jsme zjistili, že díky sobce jsme byli přinuceni učinit rychle určitá opatření jednotné evropské nebe se urychlilo. Doufám, že zítra se dozvíme také něco o nějakém finančním vulkánu, aby členské země konečně pochopily, že v mnoha oblastech je eh, snažší eh, mít jednu legislativu nežli 27 eh, různých Ehm, legislativ. Ehm, například se to týká také železniční dopravy. Ehm, můžeme vytvářet eh, sebe lepší regulaci, eh, jestliže máme co dočinění v 27 sadami no, národních norem, které chceme zachovat pro určité druhy přepravy, například na železnici, pak žádná reglementace, regulace nic nevylepší. Budeme potřebovat více peněz na infrastrukturu, k tomu patří Eh, vzájemné uznávání infrastruktur a techniky a já doufám, že my v rámci eh, ICAS eh, mm, tuto diskusi povedeme otevřeně, protože tohle to celé není chybou eh, společnosti, to je absurdní nacionální eh, myšlení, eh, takřka středověké, když narážíme na tuto malou vstřícnost. Tedy doufám, že v této diskusi pokročíme díky belgickému předsednictví dále. Já vím, že komise chtěla odkládat tyto debaty z obskurních důvodů. Pokud nám pomůžete, podpoříme vás v této oblasti a to též platí pro Bílou knihu. Vy chcete tu Bílou knihu prezentovat za svého předsednictví, chcete prodiskutovat její cíle. My bychom to přivítali, kdyby eh, Bílá kniha eh, byla eh, na pořadu dne v roce 2010 a ne v roce 2011. Je to přímá výzva pro předsednictví, je to výzva pro komisi a předsednictví nás tady může podpořit. V námořní oblasti. Tam jste zmínil různé aspekty, ehm, zejména z hlediska efektivity. Ehm, komodalita zítřka ehm, bude spadat pod pojem efektivity a správná spolupráce různých druhů přepravy bude určovat mobilitu zítřka. Ne hloupá konkurence mezi jednotlivými druhy přepravy, ne nekalá konkurence mezi jednotlivými druhy přepravy, naopak efektivní spolupráce jsou tím, já jsem viděl, že můj kolega Michael Krámer souhla, kývá a souhlasí. Um, mezinárodní dohody budou pro nás také důležité. Já si myslím, že momentální mm, umluva se spojenými státy, uh, že ji nemůžeme eh, přehodnocovat eh, nebo nadhodnocovat příliš optimisticky. Doufáme, že vašeho předsednictví uh, možná zde bude, přispěje ke stanovení nových akcentů. Eh, ukázali jsme eh, v rámci SWIFTu, že eh, Američ, Evropané Američanům rozumějí a doufáme, že tyto úmluvy v budoucnosti mm, nebudou nezajímavé. Poslední připomínka Belgie. Musí pro oblast dopravy navázat na Eh, na Cancún. Eh, doprava hraje důležitou roli, důležitější, nežli eh, se v tuto chvíli možná předpokládá. Doprava není nutné zlo, doprava je, znamená také pracovní místa pro 10 milionů lidí, doprava je přidaná hodnota, přínos pro ekonomiku a hraje svou roli také v životním prostředí. Um, a i tady Eh, se musíme zaměřit na snižování emisí CO2. Přeji vám jménem své politické skupiny mnoho úspěchů, parlament je na vaší straně a doufáme, že podle dobré belgické eh, tradice menších zemí úspěch eh, nebude odpovídat velikosti země. Přeji vám tedy mnoho úspěchů do vaší práce. Mnohokrát, Matě, a nyní má slovo Sajda. Meneer de voorzitter, meneer de minister. Het is inderdaad een ambitieus programma, maar het is ook nodig. De transportsector staat voor belangrijke uitdagingen. Congestie, onveiligheid. Skutečně doprava stojí před velkými problémy, velkými výzvami, ať už jsou to otázky klimatické, životního prostředí, mobilita, zácpy a tak dále. A je to důležité pro celou řadu lidí, pro jejich mobilitu. Týká se to všech Evropanů, kteří stojí před problémem mobility. Musíme vytvořit eh, trvale udržitelnou dopravu, vzájemně propojenou a v tomto kontextu si přejeme, aby komise vydala co možná nejdříve bílou knihu, pokud možno do konce letošního roku a ne v roce 2011, protože tato diskuse je skutečně důležitá. Bílá kniha o dopravě se zaměří na cíle spolu s konkrétními čísly. Bude tam plán pro následné roky. Eh, pochopitelně Evropský parlament bude přijímat své stanovisko k Bílé knize. Musíme nabídnout celou řadu řešení, nemáme jedno zázračné řešení. Musíme udělat strukturované ceny a já si myslím, že v tomto ohledu hraje také úlohu Eurovineta. Rada vytváří stanovisko k této problematice, což je velice důležité. To nám umožňuje, to umožňuje členským státům, aby snižovali náklady na infrastrukturu. Eh, na infrastrukturu, abychom také zajistili internalizaci externích nákladů, o tom jsme hovořili. Chceme zajistit maximální účinnost v daném sektoru a chceme také eh, snížit veškeré škody, které jsou způsobené dopravou. Z hlediska rozpočtu je to velice složité, protože členské státy budou muset mít ještě dodatečné finanční zdroje, které budou muset eh, dát do oblasti dopravy. Čili doufám, že se nám podaří zajistit malou revoluci v tomto ohledu a budeme mít celoevropské sítě. Bavili jsme se o tom v Zaragoze, byla to velice zajímavá, zajímavá diskuse. Závěry a výsledky, které jsme dosáhli, jsou dosti omezené. Musíme skutečně zafinancovat celou řadu velkých projektů v Evropě, nemáme dostatek peněz a musíme zavést nové kreativní finanční mechanismy. Pokud ne, tak eh, bohužel dopady těchto projektů budou velice omezené a nebudeme je moci realizovat. To se týká především železniční dopravy. Mechanismus eh, financování v rámci projektu TNT je to velká výzva pro celou oblast dopravy. TNT dává důraz především na železniční dopravu a umožňuje lepší interoperabilitu, to znamená, aby mohly jednotlivé vlaky snadněji přejít z jedné země do druhé. Musíme mít také lepší dopravu pro uživatele, měli bychom mít eh, jednotný rezervační systém a to by se mělo zlepšit v rámci železničního balíčku. Také čekáme nový akční plán na leta 2010 a 2011, který byl předložen komisí a tento akční plán musí přinést své výsledky. Musíme se zaměřit na pokuty, jakým způsobem jsou pokuty ukládány v jednotlivých členských státech. Dále bych chtěl upozornit především na bod, kdy se neschodujeme s radou, a to je otázka bezpečnosti ve letecké civilní dopravě. Tuto diskusi musíme také vést. Víte, že Evropský parlament chce maximálně zvýšit bezpečnost v oblasti civilní letecké dopravy a země, které chtějí přijmout dodatečná opatření, musí za to také zaplatit. Čili musíme zajistit lepší dohodu, větší transparentnost a co se týče zprávy leteckého prostoru, tak musíme vytvořit ty funkční eh, bloky vzdušného prostoru. Dále, když se dostáváme ke krizi, kterou způsobil islandský vulkán, tato krize vede k rychlejší realizaci vytvoření těchto funkčních bloků. Musíme maximálně a co možná nejrychleji vytvořit eh, funkční vzdušné bloky, Belgie by zde měla sehrát eh, roli určitého katalyzátoru, měla by uspíšit věci v tomto sektoru. Dále, co se týče námořní dopravy, zde určitý plán byl předložen na neformální zetkání rady v Antwerpách. Musíme lépe organizovat intermodální dopravu také jsme se bavili o přístavech. Dále je to otázka práv pasažérů. V rámci španělského předsednictví jsme učinili nový krok dobrým směrem. Byla uzavřena dohoda o právech pasažérů v námořní a vzdušné dopravě. Ovšem otázky nebyly dořešeny v autokarové a autobusové dopravě kde těmto pasažérům musíme také dát eh, stejná práva jako v ostatních eh, typech dopravy. Čili musíme i v této oblasti maximálně prosadit eh, práva pasažerů. Musíme si uvědomit, že nám chybí určitá legislativa v této oblasti a tuto, tyto nedostatky musíme doplnit. Takže naše skupina také vám poskytne maximální podporu, abyste mohl naplňovat eh, své cíle. Děkuji. A nyní má slovo paní Esnerová. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, za váš úvod. Já si myslím, že asi všichni budeme říkat něco podobného. Já jsem ráda, že se pustíte do své do eurovinety. V politice je zapotřebí někdy odvahy, jinak se nedostaneme nikam. A předcho, vaši předchůdci tu odvahu neměli pustit se do eurovinety proto mm, doufám, že vy dojdete k nějakému řešení eh, bez ohledu na to, že určitě tomu budou předcházet turbulentní diskuse. Souhlasím také s mými předřečníky. Eh, my jsme právě eh, projednávali zprávu pana Groše o budoucnosti dopravy, takže je důležité vstoupit do diskusí o Bílé knize. Nemůžeme čekat. Teď jsme zrovna měli mistrovství světa ve fotbale, míč je tedy na naší straně. A Bílá kniha mm, eh, musí být na stole co nejrychleji, protože je nutná pro to, abychom mohli se zabývat budoucností dopravy. Mně se velice líbilo, že jste mluvil o eh, změnách vnitřního trhu, které se snažíte eh, podporovat v oblasti dopravy, protože to také velice potřebujeme. Vy víte, že nemáme interoperabilitu, že nám chybí mnohé, na papíře toho máme hodně, ale v praxi nám ještě leco chybí. A pokud by se vám podařilo v této oblasti se se dostat o krůček dál, eh, byli bychom velmi rádi. Co se týče TNT, mm, a eh, o tom se mluvilo v Saragose a teď jde o to, aby to celé bylo uvedeno do praxe, o čem jsme se tam dohodli. Klíčové sítě v Evropě priorizace priorit, uspořádání priorit um, mezi jednotlivými projekty. Já vím, že je to choulostivý úkol, těžký úkol. Eh, dále se musíme dát, dostat také v oblasti financování přeshraničních projektů. Další věc, která nás všechny velice zaměstnává od výbuchu vulkánu, to je integrovaný systém um, rezervací Eh, já myslím, že peníze eh, jsou k tomu k dispozici. Eh, myslím teď na jednotné rezervace na železnici a bylo by to pro evropské občany velmi výhodné pokud, a velmi dobré, kdybychom se v této oblasti dostali o kousek dál. A dále, co se týče dopravy, potřebujeme intermodální huby, intermodální rozhraní. To je také velmi naléhavé téma. A to už se dostávám také k říční lodní dopravě já eh, jsem velmi ráda, že jste ji také zmínil, že jste zmínil eh, vnitrostátní říční dopravu a eh, přímořskou dopravu. Je samozřejmě důležité řešit ekologické problémy v lodní dopravě, ale také je důležité uvědomit si, že na lodích jsou kapacity, přepravní kapacity a ty jsou určitě ekologičtější nežli využívání přepravních kapacit na silnicích. Jsem ráda, že se tím tématem chcete zabývat, že chcete udělat v Antwerpách tu konferenci o integraci eh, lodní dopravy. To považuji za velmi dobrý nápad a velmi dobře to ladí. Vlastně patří to do Belgie, patří to do Antwerp. Eh, určitě eh, můj kolega Sterks k tomu řekne ještě něco bližšího on se tam vyzná, v tom vyzná ještě mnohem lépe než já. Mm, takže eh, jsem ráda, že eh, se chcete zabývat eh, říční dopravou Safe, Net. To je také důležité téma. Se znečištěním životního prostředí, znečištěním moří máme denodenně co dočinění, jsou to havárie tankerů a jsem zvědavá, nakolik se podaří vašemu předsednictví nějak zareagovat na to, co se děje v Mexickém zálivu. Já vím, že u nás se netěží ropa tak intenzivně, ale myslím si, že nás to musí jaksi vyburcovat úplně stejně jako ten eh, sopečný prach. Eh, máme nějaký preventivní plán, jak budeme postupovat, když by došlo v evropských vodách k takovýmto ropným katastrofám. To je samozřejmě něco, co nechceme a proti čemu musíme bojovat, eh, kdykoliv je to jen možné. Práva cestujících. Já jsem byla účastna trialogu o právech cestujících v autobusové dopravě. Nepodařilo se nám tam dosáhnout nějakého úspěchu a doufám, že za za belgického předsednictví se podaří to téma dovést do konce, protože ono by nebylo přijatelné, kdybychom měli ve všech ostatních eh, druzích dopravy hm, práva cestujících jenom ne v autobusové dopravě a Doufám, že za vašeho předsednictví se to podaří, podaří eh, dovést, eh, dojít ke kompromisu ve prospěch eh, občanů Evropy. Vulkanický o oblak byl už zmíněn, byl zmíněn v tom smyslu, že nás vyburcoval k zaměření se na jednotné evropské nebe, na železnici jako alternativu. Eh, mě by zajímalo, jestli máte eh, přesné datum na tu eh, podzimní akci, podzimní konferenci v Brugách, eh, abychom si zarezervovali ten termín. Technologické inovace, vy jste mluvil jednak o mm, systému Galileo, to si myslím, že je také dobře, že se tady budou dělat analýzy nákladů, aby koncem roku 2013 mohl být systém spuštěn, už to nebude za belgického předsednictví, ale vy přispějete k tomu, že bude zajištěno víceleté financování a to bude velká zásluha, protože my na ten systém všichni už čekáme. A poslední věc um, v souvislosti s technologiemi, to je ITS. ITS uh, má enormní potenciál, který se může ještě dále rozvíjet. Přispěje jednak k bezpečnosti dopravy, ale také k ekologičnosti dopravy. A proto si myslím, že to je oblast, která, kterou možná mnozí ještě podceňují. Automobilový průmysl si myslí, že se jich to netýká, že je to vzdálená budoucnost. Uh, a proto jsem ráda, že s vámi budeme moci na tomto programu spolupracovat a pokud se podaří všechna ta témata dotáhnout do konce, tak to bude skvělé. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan van Dalen, prosím. Monsieur Kramer, s'il vous plaît, Michael. Merci beaucoup, Gip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 Pan Krámer, děkuji za představení eh, eh, vašeho programu. My se známe už ze Saragozy. Vy jste říkal, že jde o trvalou udržitelnost do budoucnosti a říkal jste, že ta trvalá, ta, to slovo trvalá udržitelnost není jenom heslo, eh, které by se používalo, ale že ho chcete naplnit konkrétním obsahem. A to bych chtěl zdůraznit. A ta bílá kniha sama o sobě, přestože mm, by byla třeba schválena rychle, stále ještě neznamená nic konkrétního. Je to něco, co je na papíře a co je realitě třeba i vzdáleno. Eh, my jsme rádi, že jste zmínil eurovinětu, že jste ji zařadili do svého programu. Eh, my jsme na ní čekali během dvou předsednictví. Eh, teďka nebyla ani zmíněna, přestože ten projekt byl schválen již před rokem. A mám další otázku. Vy ji chcete předložit na mm, prosincovém zasedání. Počítáte tedy s tím, že vlastně to pravé vyjednávání rozhodování přenecháte svým nástupcům? Proč, jste nezač- proč nezačnete hned? Protože byste pak měli možnost do prosince dojít ke kompromisu. Takže tam by mě zajímaly přesnější údaje. Internalizace externích nákladů. O tom jste mluvil v Saragoze také. E, je to, ano, centrální téma. Podle toho měřím e, pravdivost vašich slov, protože v Evropě v oblasti dopravy máme nekalou konkurenci. Já říkám, že doprava v Evropě je příliš levná levná, ale jenom ekologická doprava je drahá a to je všecko politická vůle. Já se vás ptám jako předsedy rady, ta nekalá konkurence, která je politicky žádoucí už tolik desetiletí, eh, chcete tohleto změnit nebo chcete pokračovat eh, v podporování vlastně těchto zabijáků eh, životního prostředí? Víte, že máme mítné pro lokomotivy závislé na počtu kilometrů, státu, bez, nezávislé na počtu přepravovaných osob. Máme dobrovolné mítné na silnicích, víte, jak je to těžké s eurovinětou, ta většinou platí jenom pro dálnice a nákladní vozidla od 12 tun. To se musí změnit, jinak železnice nemá šanci. Pokud to srovnáme s leteckou dopravou, 30 miliard každý rok platí evropští daňoví poplatníci proto, aby, um, aby letečtí dopravci mohli realizovat svou přepravu. To se musí změnit a Eh, když, by se, když bychom se dívali jenom na náklady v rámci eh, těch vulkanických problémů, je to 30 miliard každý rok a to bych chtěl vidět na železnici. Eh, Dále eh, férové financování ze strany Evropské unie. My jsme dělali analýzu eh, kofinancování v oblasti dopravy. Jde z 60% na silniční dopravu, 20% na železnice a žádná celá 9 desetin procenta na um, cyklotrasy. V prvním železničním balíčku v parlamentu jsme se dohodli, že minimálně 40% by mělo jít na eh, železnice. Komisař Baro toto podpořil a rada to zablokovala. Moje konkrétní otázka otázka zní, zasadíte se o to, aby tyto marže byly prosazeny. Nesmíme do roku, 2000, do roku 2020 budeme sice chtít snižovat emise, ale peníze půjdeme do, budeme posílat i nadále do oblastí dopravy, které vlastně eh, bychom podporovat neměli. Mluvil jste také o bezpečnosti dopravy. To je důležité téma. Před rokem či před dvěma jsme o tom diskutovali v parlamentu a eh, hlavní eh, vylepšení hm, přicházely cestou technických inovací. Kdo z toho potom má prospěch, o tom nemluvím. My víme, že každá druhá nehoda v Evropské unii je způsobena příliš rychlou jízdou a Eh, jízdou pod vlivem alkoholu. Eh, ptám se, jestli se pustíte do toho, eh, že 40 tisíc mrtvých v Evropské unii máme každý rok. Cun, katastrofa tsunami způsobila 200 tisíc úmrtí. Takže vlastně my máme v Evropě tsunami každých pět let. A tohle to se musí změnit. Já se ptám, jestli se do toho pustíte. Já říkám, že jako Němec říkám, že je úplný nesmysl, že v Německu, Německo je jediná jediná země, kde máme ještě eh, jízdu po dálnicích bez omezení. V Německu prostě nemáme rychlostní limit. Eh, my takhle silní zatím ještě nejsme. V Afganistánu dobře, ano, máte pravdu, v Afganistánu to taky ještě není eh, říká se, ano, to je anekdota, co mají Němci a Afgánci společného. Jsou to jediné země na světě, kde se jezdí na dálnici bez omezení. Čím se liší? V Afghánistánu Afganistánu dálnice nemají. Ale Eh, tenhle ten apel, eh, na ten se zaměřím a příště doufám, že budeme mít celoevropský rychlostní limit 120 nebo 130 km v hodině. Eh, ale dva, máme 26 zemí, kde je rychlostní limit a proč to v Evropě není? Proč tohle to, promiňte, proč to v Německu není? Proč tohle neevropizujeme? K lodní dopravě ještě jedna věc. I my zelení víme, že přeprava lodní je ekologická a, a může být eh, ekologičtější, když se eh, sníží emise a když bude více rozšířena. Víte všichni, že 8% říční dopravy v, Evropě, dopravy v Evropě probíhá říční cestou, ale těch, z těch 8%, mm, z těch 8% je 80% na Rýnu. To je široká, dlouhá řeka eh, s přístupem k oceánu, ale ty peníze, ty jdou do jiných řek, do Labe například, do, do dopravy na Lapo Laby, kde, eh, které je velice závislé na stavu vody a splavnosti. Takže ze Severního moře až do Černého moře eh, existují eh, říční cesty, které nejsou ekologické, které nejsou eh, nijak výhodné. Říční doprava má výhody, ale i nevýhody. Nemá tak hustou síť jako železnice a jako silnice a tak dále. A investice ale musí probíhat cíleně. A mě by tedy zajímalo, jestli se budete držet těch prastarých projektů včerejších, anebo jestli se zaměříte tlačíte na to, co je důležité, na rozšíření eh, říční dopravy. Mně jsou milejší dvě malé lodi, nežli jedna obrovská loď, kterou, eh, pro kterou splavním řeku během 30 let. Ještě jedna věc, eh, žaloba proti 22 zemím ze strany komise, která byla mm, oznámena, protože neimplementovali, eh, neimplementovali železniční balíček. Eh, došlo tady k nějakým intervencím ze strany rady z určité země, kterou já dobře znám a dojde k pozastavení té žaloby. Já se ptám, jestli vy jakožto předseda rady Eh, se zasadíte o to, abyste podpořil eh, komise, aby mm, to řízení pro porušení smlouvy, porušení povinností pokračovalo. Čili já si myslím, že tady by komisař měl být podpořen mm, aby opravdu podal tu žalobu pro porušování smlouvy. Poslední věc, hluk. To je důležité téma. Máme Evropskou evropský předpis pro redukci eh, hluku eh, v rámci infrastruktury. Eh, máme precedens, precedens před Evropským soudem. Zasadíte se o to, aby kofinancování aby ve vozovém parku mohlo také docházet k, k kofinancování ze strany Evropské unie, mm, když například zainvestuji do jiných brzd, aby vagóny byly e, méně hlučné, jestli toto bude podpořeno, jestli e, aby tedy i železniční doprava byla nejen ekologičtější, ale i těžší, to by nám všem velmi prospělo. Děkuji. Merci, monsieur Kramer, monsieur... Děkuji. A nyní pan Van Dalen. Dank u minister, eh, mijn complimenten voor Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji panu ministru za to, že předložil program svého předsednictví. Musím říci, že to, se to poslouchalo jako hudba. Pokud se vám to všechno povede zrealizovat, tak to bude opravdu skvělé. Tím jsem především eh, odkazoval k funkčním blokům vzdušného prostoru. Doufám, že se vám to podaří, protože by nám to umožnilo zásadním způsobem věci zjednodušit, a to nejenom z jazykového hlediska. Teď k eurovinětě. Myslím si, že je skvělé, že jste se znova vrátili k tomuto bodu, že jste ji znova nastolili na pořad jednání. Já jako ostatní kolegové bych byl rád, abychom o tom hovořili, abychom o tom hovořili z eh, hlediska substance obsahu a nikoli jenom politiky. Ale mám ještě k Eurovině tam jednu otázku. Co dělat se systémy, které existují v jednotlivých zemích? Máme třeba mítné ve Francii nebo v Itálii, eh, Nizozemsko chce zavést nějaké místní systémy. Jakým způsobem se chcete postarat o to, aby všechny tyto systémy byly skloubeny s eh, eurovinětou? Bude to znamenat, že všechny ty ostatní systémy zničí, eh, odstraníme, protože jinak by v podstatě to nebylo možné, protože byste museli se, když jedete po cestě, eh, vypořádat s 27 různými systémy. Co si o to myslíte? Pane ministře, jsem také velice rád, že se věnujete i um, říční dopravě. pan Kramer hodně hovořil o železnici, ale nesmíme zapomínat ani na to, že 60 a lodní dopravy na Rýnu jsou malé lodi. Nejsou to obrovské lodi. Nejenom ty velké lodi, které přijíždějí do Antwerp po moři. Teď, co se týče Antwerp, tak eh, co se systémem Marco Polo? především pro podporu říční dopravy. Tento systém asi k tomuto účelu fungovat nebude. Navíc je zatížen celou řadou byrokratických opatření. Budete se snažit najít způsob, jak jej zefektivnit? Pokud ano, tak bude potřeba, aby se zjednodušilo Marco Polo, aby to byl systém, který je přístupnější. Takže prosím, pane ministře, prosím, zabývejte se i systémem Marco Polo a jeho možným zjednodušením. Chtěl bych se ptát pana ministra ještě na několik dalších bodů. Co se týče silniční dopravy, tady náš kolega napsal skvělou zprávu k harmonizaci pokut v silniční dopravě. Víte, že systémy se mezi jednotlivými zeměmi velmi liší že v některé zemi eh, můžete dostat za něco 150 euro, zatímco ve Francii byste za to dostali 3000 euro a dokonce šli na rok do vězení. Já si myslím, že je prostě potřeba odstranit tyto zásadní rozdíly, když se jedná o pokuty za stejný dopravní přestupek takže doufám, že se budete zabývat i tímto během belgického předsednictví. Nicméně, eh, chtěl bych skončit tím, že vám přeji všechno nejlepší do vašeho předsednictví. Co se týče říční dopravy, tak vám velmi věřím a budu se těšit na velmi dobré výsledky, kterých dosáhne určitě belgické předsednictví. Děkuji. Zdá se, že velká většina souhlasí s vaším pracovním plánem. Takže možná by bylo nejlepší, abyste na samý začátek odpověděl koordinátorům, než se pustíme do druhého kolečka diskuse. Konec konců máme jenom omezený čas k dispozici. Děkuji, pane předsedo. Jestli dovolíte, dámy a pánové, tak bych se pokusil seskupit jednotlivé odpovědi do jednotlivých balíčků tak jak jsem měl strukturovaný svůj úvodní projev. A na úvod eh, bych rád pohovořil o naší ambici prodiskutovat Bílou knihu. Velice dobře víte, tak jako já, že komise si přeje zahájit diskusy Eh, v prosinci, to znamená, že dojde k zasedání rady. Já si myslím, že to je skutečně trochu pozdě. Podle mého, podle mých odhadů, bychom ve stejném období předsednictví rady chtěli nejen zajistit výměnu názorů mezi členy rady, ale zároveň bychom také vedli diskusi s komisí, abychom mohli přizpůsobit jednotlivé návrhy, abychom tedy prodiskutovali jednotlivé otázky, aby došlo k první výměně názoru, ale také, aby došlo eh, k důležitým modifikacím, které vyplynou z dané diskuse. Před rokem přibližně jsme zahájili přípravu Bílé knihy. Myslím si, že by mělo být možné, aby tato kniha byla vydána v polovice října, aby obsahovala základní prvky a podle mého názoru bychom měli mít tady takový první návrh této bílé knihy již v říjnu, aby to bylo ukončeno v prosinci. Jsem přesvědčen, že obsah Bílé knihy musí se skupit velké myšlenky, které se objevily v průběhu let v oblasti mobility. Tato Bílá kniha musí stanovit jasné cíle, čeho chceme dosáhnout v průběhu několika následujících let. Tato Bílá kniha se musí stát eh, určitým prostorem pro opatření, které musíme přijmout, abychom zajistili trvalé udržitelnou dopravu. Musíme si definovat své ambice, především v oblasti bezpečnosti provozu. Čili vše, co je naprosto základní, musí být jasně zakomponováno, zakomponováno a definováno v této bílé knize. Možná pro ostatní svět nebo ostatním lidem přijde trochu směšné, že se neustále bavíme o Bílé knize, co by měla obsahovat. Tato kniha ještě nebyla vydána, i když má řešit eh, období roku 2010 až 2020 a má k samotnému vydání té knihy dojít až někdy v letech 2011 nebo 2012, čili to je naprosto směšné. Musíme se tedy dát do práce. Druhý bod, který zazněl, je euroviněta. Řada z vás se zmínila o eurovinětě. Je to určitá myšlenka, která musí být zavedena do praxe. Tuto otázku jsem zvážil eh, mnohokrát, eh, skutečně jsem zvážil, jakým způsobem mám hovořit o eurovinětě a členové rady mají velice odlišné stanovisko podle jejich národnosti, podle toho, z jakého členského státu jsou. Jsem přesvědčen, že také na půdě Evropského parlamentu budou nejrůznější názory na danou problematiku. Euroviněta zcela jistě vyvolá určitou národní opozici a je tedy velice obtížné dosáhnout eh, jednomyslného stanoviska na celoevropské úrovni. Nicméně si myslím, že bychom měli být ambiciozní a měli bychom předložit eh, ambiciozní návrh. Myslím si, že pan Kramer říkal, že se musíme pospíšit eh, já si myslím, že v případě toto, tohoto tématu nesmíme věci příliš eh, uspěchat, nebo bychom se mohli dostat do nečekaných problémů. Myslím si, že musí proběhnout diskuse, která by měla pokračovat do konce letošního roku a pak musíme analyzovat eh, všechny jednotlivé aspekty. Budeme mít pracovní skupinu, která bude zvažovat eh, tuto problematiku a chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že se jedná o velice citlivé téma. Budeme tedy čekat na výsledky práce této pracovní skupiny. Očekáváme, že bychom měli mít určité výsledky v polovici října. Eh, uvidíme, co se týče euroviněty, máme různé alternativy. Máme přístup tzv. periferních zemí a naopak přístup zemí, které se nacházejí ve středu Evropské unie. Máme tady nejrůznější názory. V některých zemích již existuje národní systém. Tyto země se nechtějí zbavit tohoto národního systému, nechtějí být absorbovány do toho všeobecného evropského systému. A tím opět eh, stojíme před eh, problémem dané volby. Nechci předcházet eh, výsledky, ke kterým dospěje tato pracovní skupina, ale myslím si, že z hlediska eurovinity bychom měli učinit určitý rozdíl mezi tím, co děláme v oblasti znečištění, znečištění hlukem, to je jedna věc. A z druhé strany bychom se měli zaměřit na způsob využívání infrastruktury. Myslím si, že tak či onak budeme mísit nejrůznější témata a bohužel některá témata nejsou vzájemně přímo propojena. A je tedy důležité zcela jasně odlišit, rozdělit danou problematiku a brát v úvahu citlivé aspekty, které se objevují v dané doméně. Někteří koordinátoři říkají, že musíme dávat pozor, mají pravdu, že musíme dávat eh, pozor na otázku financí a také příjmu. Musíme opět rozlišovat mezi infrastrukturou a zácpami, kongescemi, to je jedna věc. A na druhé straně musíme brát v potaz boj proti znečištění, znečištění hlukem. A pokud uděláme dobré rozlišení, tak budeme také lépe vědět, jak využívat finanční prostředky. Na tomto základě potom můžeme také najít lepší a snadnější řešení z politického hlediska. Nechceme komplikovat eh, život lidem, kteří připravují rozpočet. Naopak eh, chceme udělat určitou kategorizaci a vyčlenit eh, finanční prostředky. Chceme účelově vyčlenit prostředky pro dané domény. To je důležité. Pochopil jsem, že řada z vás se klade důraz na otázku financování. Já bych rád dal přednost tomu, abychom měli podobné příjmy, jako máme nyní, ale jak jsem říkal, v rámci té eurovinety to musíme dobře kategorizovat, čili musíme to rozdělit na jednotlivé prvky a to by globálně mělo uspokojit všechny a nebude to dražší pro uživatele. Také nám to pomůže lépe eh, zodpovědět na určité dotazy jednotlivých zemí, které mají vyčleněný rozpočet na danou oblast. Musíme řídit lépe dopravu, ale musíme to dělat rozumným způsobem, aby finanční prostředky, které získáme z dopravy, byly opět zafinancovány do dopravy. Dále, co se týče bezpečnosti a memoranda, které má být vydáno v sektoru dopravy, které se zabývá otázkou bezpečnosti. Víte, že v oblasti starého akčního plánu jsme si jako cíl stanovili snížení o 50 eh, počtu obětí eh, v oblasti dopravy v roce 2009 jsme dospěli k závěru, že některé země mají velice negativní statistiky. V některých zemích se situace sice zlepšila, ale v jiných zemích se situace zhoršila. Celkově došlo k zlepšení asi o 30 především v oblasti silničního dopravu. silniční dopravy. Doufám tedy, že do roku 2010 se situace zlepší o 40 a musíme neustále usilovat o to 50% snížení počtu obětí. Co je ale důležité, že tady máme silnou politickou vůli, která by měla vést ke snížení počtu obětí. Jaká máme čísla? Je patrné, že je tady politická vůle, musíme si stanovit další cíle pro léta 2010 až 2020. Můžeme usilovat možná o 100% snížení počtu obětí, ale je důležité, že celkově snižujeme nejen počet eh, smrtelných případů, ale i vážných zranění. Myslím si, že v tomto kontextu je důležité zaměřit se také na statistiky, udělat srovnání mezi jednotlivými členskými státy budoucí program, budoucí akční plán bude muset vzít v úvahu také jeden velice důležitý prvek, abychom mohli chránit nejzranitelnější uživatele dopravy. Musíme se především zaměřit na řidiče, musíme brát v potaz eh, spotřebu alkoholu, léky, rychlost, lidé musí respektovat omezenou rychlost, musí stát na červenou a to je vždy odpovědnost řidiče. Byli bychom rádi, kdyby eh, jsme se, eh, kdybychom se zabývali také otázkou spoluobětí. Spoluoběti si také zaslouží větší pozornost, musíme je lépe chránit a doufám, že vytvoříme opatření v jejich prospěch. Tato opatření by také měla být vydána v Bílé knize. A nyní otázka přeshraničního vymáhání v případě pokut. Stávající situace je pravda, že pokuty se vymáhají pouze z národního eh, hlediska a v různých přezraničních oblastech je důležité, abychom vybudovali spolupráci, výměnu informací, abychom zajistili kontrolu silničního provozu. Je to otázka pravomoci, policie v přezraničních eh, oblastech. Měli bychom vytvořit strukturovaný přístup v rámci celé Evropské unie. Měli bychom jej automaticky uplatňovat v tuto chvíli pravomoci omezena pouze na místní národní policii. Myslím si, že pokud budeme mít harmonizovanější přístup, tak bychom měli řešit také soudní otázky. Měli bychom zajistit účinnost kontrol především v oblasti silničního provozu když máme oblasti, kde je velký objem tranzitu, kde máme kamiony se zahraniční poznávací značkou, tak zcela jistě musíme zajistit vysoce efektivní kontroly a velice těžko se vymáhají pokuty, pokud se jedná o vozidlo se zahraniční značkou. Kromě toho si Přejeme, aby země nepracovaly na bilaterální bázi, abychom vytvořili informační automatizovaný systém na celoevropské úrovni. To znamená například, že by belgická policie mohla sankcionovat někoho, kdo přijel z Polska, kdo má belgickou nebo polskou poznávací značku v Belgii. Otázka zní, má to řešit belgická policie, polská policie, to bychom měli vyřešit, měli bychom to probrat eh, s ministry zahraničí, ministry um, a bude to ministry vnitra a podobně a měli bychom vytvořit opatření eh, pro stanovování pokut a zcela jestli by tom neměl být pouze bilaterální systém. Musíme si uvědomit, že také musíme vytvořit eh, soudní právní základ, eh, který budeme používat při vytvoření tohoto systému, když tedy chceme někoho chytit. Musíme mít účinné kontroly a musíme je patřičně aplikovat. Ten, kdo se nebude chovat správně, toho musíme klepnout přes prsty a jakým způsobem, to je otázka, kterou musíme náležitě promyslet. Vizí na the Blue Belt and the Blue Lanes eh, betreft. Mobilita. Mobilita je důležité téma. Eh, mobilita je důležitá i pro ty země, eh, kde říční doprava funguje dobře. A komodalita je tam důležitá. Eh, je to eh, delikátní rozhodnutí, choulostivé rozhodnutí, eh, říkat intermodalita nebo komodalita. Já říkám komodalita, v rámci komodality musíme postupovat ekologicky, ale také ekonomicky. A proto e, musíme více využívat říční dopravu. Musíme se zasadit o lepší propojení mezi e, námořními e, doprav, přístavy a říčními cestami. Eh, musíme tento systém rozpracovat, musíme vytvořit dobré propojení mezi říční dopravou, námořní dopravou a železnicí a samozřejmě také silniční dopravou musíme to lépe zorganizovat. K tomu je zapotřebí určitých opatření, nejen technických opatření, ale také administrativních opatření. Blue Links, eh, Blue Lanes eh, jsou velmi důležitým prvkem. A dále letecká doprava. My jsme toho názoru, e, že e, je zapotřebí učinit další opatření za účelem vytvoření jednotného evropského nebe, e, které nám to všechno usnadní když bude lépe spolupracovat civilní i, e, i e, armádní e, letectví, tak budeme moci vít, lépe využívat letecké trasy, můžeme také snížit potřebu kerosínu, nebudou muset letadla létat takovými oklikami, bude to celé racionálnější, čili v této oblasti bychom rádi také dosáhli určitého pokroku. Teď bych se rád zmínil o několika konkrétních bodech, bodech. Um, Za prvé, internacionalizace externích nákladů. Ik denk Pan Groš eh, již zmínil spravedlivé rozdělení nákladů mezi jednotlivé, eh, jednotlivé druhy dopravy. Pokud bychom postupovali takovým způsobem, že náklady budou rozloženy eh, mezi všechny, že budou mít rovné podmínky všich, všichni dopravci, tak to bude mm, výrazné zlepšení situace oproti dnešku, protože dnes tomu tak není. Eh, od samého začátku tohle ale nebude jednoduché, protože my nemůžeme hned eh, rychle dosáhnout nějakého uspokojivého výsledku, ale musíme se snažit, abychom pokročili alespoň částečně. Eh, samozřejmě je to zdroj financí v jednotlivých členských zemích, to je evidentní, pane Groši, ale já vím, o čem jste, se, o čem jste mluvil ehm, Mluvil jste o propojení e, s projekty TNT. E, přeshraniční projekty máme v národních programech, ale dostatečně se k ním nepřihlíží. A proto je důležité, aby Evropská unie mm, se zde silněji zapojila. Silnější zapojení Evropské unie by mohlo vést k tomu, eh, že se nám podaří rychleji nacházet prostředky na financování. Proto Rada a Komise musí spolupracovat a já doufám, že parlament s tím bude souhlasit. Musíme hledat finanční prostředky a při tomto hledání je důležité, aby eh, myšlenka, eh, aby byly byly sledovány obecné evropské eh, myšlenky, eh, abychom přihlíželi k tomu, eh, co je stanoveno v jednotlivých členských zemích, jaké jsou národní politiky pro zlepšování národní infrastruktury. Tady mezi tím musíme najít rovnováhu a proto mm, výsledek nemůže být černý nebo bílý, musíme přihlížet k určitým niancím a ten výsledek bude nejspíš šedý. A na základě priorit, které eh, jsou stanoveny, určitě budeme mít dostatek prostoru pro hledání zdrojů na financování. Eh, co se týče bezpečnosti, například na letištích, momentálně hledáme globální eh, evropský postup, eh, přičemž různé země eh, hrají v různých oblastech určitou průkopnickou roli a já doufám, že se nám podaří ještě v průběhu těchto šesti měsíců mm, dosáhnout určitého pokroku, tedy v tom smyslu, že bude předložen konkrétní návrh. Bezpečnost silniční dopravy. K tomu máme určité programy, o kterých jsem již mluvil. Já osobně jsem přesvědčený o tom, že i když by se mělo v nejbližší době ukázat, že možnosti snížení počtu obětí dopravních nehod o 50 není možné, že i přesto se nám podaří eh, nasadit laťku dostatečně vysoko a že všichni političtí aktéři 27 členských zemí eh, by měli být ochotni pracovat na dosažení tohoto cíle, a to nejen z etických důvodů, protože víme, eh, jakou jaké problémy tisíce eh, mrtvých, statisíce těžce zraněných sebou přináší eh, silniční doprava. A to znamená i mm, zatížení, finanční zatížení pro konkrétní země. Takže všechny by měly mít zájem na tom, aby se bezpečnost silniční dopravy zlepšila. Možné to je, můžeme si vyměňovat osvědčené praxe, můžeme provést benchmarking a to určitě je uh, dobrá cesta k výsledkům. E, efektivita námořní dopravy a spolupráce mezi jednotlivými druhy dopravy. Dámy a pánové, musíme si uvědomit jednu věc jsou lidé, kteří raději jezdí, kteří podporují železnici, jiní podporují říční dopravu, jiní podporují silniční dopravu. Ale musíme si být vědomi jedné věci, sice pro všechny aktéry musíme mít spravedlivá, rovná pravidla a všechny druhy dopravy. Každý druh dopravy má své výhody i své nevýhody. My víme, že říční doprava je ekologická, ale i ekonomická, že má z těchto dvou hledisek velké výhody, ale současně víme, že časový aspekt je nevýhodou říční dopravy. A víme také, že síť Eh, říčních dopravních cest není dostatečně rozvinutá, ale to musíme pojmenovat pravým jménem. Víme také, že železnice eh, funguje rychleji, že je rychlejší, že její síť je mnohem hustší v porovnání s říční dopravou, ale současně víme, že železniční síť eh, ještě nemá, není tak výhodná, jako je silniční síť. Silniční doprava má také své výhody. Eh, jsou to eh, určité externí podmínky, eh, externí náklady, které sem nejsou započítány. Proto vlastně z hlediska nákladů má možná silniční doprava určitou konkurenční výhodu, abych to vyjádřil opatrně. Brusel Paříž a Kolín, ta dálnice nebyla, nebyla vytvořena během jednoho dne, ale musíme eh, postupovat harmonizovaně eh, a jednotlivé druhy dopravy, které eh, nejlépe vyhovují nárokům ekonomickým, společenským a ekologickým, musíme mezi sebou porovnávat a vytvořit jim rovné podmínky. Pane Kadraují, eh, musíme být stižádostiví. Ta bílá kniha musí být opravdu eh, realizována co nejrychleji. Eh, vy jste zmínil směrnici o eurovinětě a mm, o mm, prostředcích navíc z členských zemí. Tyhle ty prostředky navíc ty mm, určitě budou, ale musíme proto něco udělat. Musíme jednat a musíme eh, vycházet z celkové zátěže dopravního sektoru, která se nesmí zvyšovat oproti dnešnímu stavu. Jestliže si ministři financí myslí, že sektor dopravy se může využívat ještě k jiným účelům, tak eh, pak za to nesou odpovědnost ministři dopravy, ale my si musíme zamést před vlastním Prahem a musíme se postarat o pořádek u nás doma a proto je důležité, aby eh, jednotlivé druhy dopravy měly mezi sebou větší rovnováhu. Teď se ještě mm, vrátím k tématu TNT. Vy jste to popsali správně, říkali jste, že financování v tuto dobu nestačí, potřebujeme eh, další financování, ale mm, tento systém bude mít dopady na železnici, na eh, silniční dopravu Eh, já už jsem to popsal. Mm, Rada a komise se musí sejít a já doufám, že Evropský parlament eh, potom bude souhlasit s řešením, které z této schůzky vzejde. Eh, je tady také celá řada technických otázek či technických překážek v rámci evropské železniční sítě. Existují mm, určité Mm, eh, systémy eh, nebo určití kritikové, kteří říkají, eh, že máme různé napětí v, rámci železničních infrastruktur, ale to si myslím, že není tak důležité. Mnohem důležitější je téma bezpečnosti. Signály, návěstí a Mm, které upozorňují eh, řidiče lokomotiv na různá nebezpečí. Ty jsou nejdůležitější. Tady musíme postupovat společně. Evropa má eh, důležitý úkol. Musíme provést technickou harmonizaci, zejména v oblasti bezpečnosti. Eh, vytvářet infrastrukturu, stavět infrastrukturu, to je důležité, ale eh, pokud eh, mluvíme o technických otázkách, tak si myslím, že určitě najdeme nějaké řešení, jak pro napětí v síti v jednotlivých zemích, eh, ale mnohem více, mnohem větší kus práce nás očekává v oblasti oblasti bezpečnosti. Dále hm, přehodnocení prvního železničního balíčku, tam už jsme zaslechli některé negativní reakce na druhý železniční balíček. Myslím si, že v radě musíme diskutovat opravdu zcela otevřeně. Na jedné straně máme ambice komise, ale současně e, musíme Mm, přihlížet také k tomu, co se děje na národní rovině. To je realita železnice, na kterou nesmíme zapomínat. Mezi členskými zeměmi existují rozdíly. Nestačí mm, jenom vytvářet optimální směrnice, jestliže na národní rovině pak není možné tato opatření, opatření implementovat, protože na to nejsou peníze nebo na to není politická vůle. Je tedy důležité, aby abychom měli dobré železniční balíčky, eh, abychom došli k konsenzu, abychom předkládali návrhy. Začneme předkládat již za pár měsíců. A důležité je, abychom přesně věděli, jak se k ně budou stavět národní úřady. Ehm, pak jste zmiňovali eh, vymáhání pokut, Eh, nevím, kdo to téma zmínil, někdo o tom mluvil, někdo mluvil o rozdílech mezi Pobaltím a Francií například, kde pokuty mají různou výši. Ale mm, naším úkolem teď nemůže být tohle všechno srovnat. Uh, Eh, pokud ale dojde k porušení eh, dopravních předpisů, pak musí být možné stanovit pokutu, určit pokutu a mm, pokutu také vymáhat. To je podle mě v tuto chvíli důležitější nežli stejná výše pokut ve všech zemích. Je potřeba, aby se všechny stejně vymáhaly. Na druhou stranu, pokud bychom chtěli udělat všechno najednou, tak je riziko, že se nedopracujeme k žádnému výsledku. Tak, teď uh, půjdeme k dalším tématům. Co se týče funkčních bloků vzdušného prostoru, tak tam si myslím, že je možné pokračovat poměrně rychle. Nechci hovořit jenom o regionech, který se týká nás, eh, Beneluxu, Francouzska, Francie pardon, a Německa. Ale v každém případě nám takovéto funkční bloky umožní lépe řídit vzdušný prostor a předpokládám, že to bude platit i pro další regiony. Mám v to plnou důvěru. Z krátkodobé perspektivy jsem přesvědčen, že dosáhneme značného zlepšení. Teď, co se týče autobusové a autokarové dopravy. Víme, že dlouhodobá, eh, tedy eh, autobusová doprava na dlouhé vzdálenosti je cenově asi nejvýhodnější, je velmi levná. A pokud budeme finalizovat eh, regulaci, tak si musíme uvědomit, že tato přísná pravidla budou mít svou cenu. Tomu se nedá vyhnout. A musíme to zakalkulovat v uvozovkách do ceny. Jako první na to reagovali a budou reagovat železnice, protože ty si vlastně v mezinárodní dopravě takovýmto způsobem konkurují. A železniční doprava už se o toto zajímá. Eh, Různé požadavky na eh, práva cestujících mohou vést k, ke zkreslování konkurence. Eh, teď, když se podíváme na mezinárodní leteckou dopravu, doposud eh, tato práva pasažérů byla ze všech stran akceptována, ale chtěl bych upozornit ještě na jednu věc. Evropské letecké společnosti eh, se nesmějí dostat do situace, kdyby neobstáli v celosvětové konkurenci. Jestliže my učiníme nějaká opatření, která uh, musí provádět velké letecké společnosti, tak je to nesmí dostat do nevýhodné situace. Nesmí je to uh, oslabit v porovnání uh, nebo v rámci konkurence s leteckými společnostmi z jiných uh, kontinentů, které tato práva nemusí poskytovat. Na to bychom neměli také zapomínat. Uh, Bílá kniha, o tom jsem již mluvil, říční doprava, o té jsem mluvil. O tom už jsme hovořili. Ježíš. Het eerste wat ik niet wil is ruzie. Také tady někdo zmínil Mexický záliv. Já se nechci hádat eh, se svými eh, sousedy, se svými eh, kolegy, kteří se zabývají ochranou životního prostředí, ale pokud tato ropa znamená nějaký problém pro lodní dopravu, tak ano, tak se mě to bude týkat, budu se tím zabývat. Ale dokud se tohle to neděje, tak by se tím měla zabývat komisařka, v jejíž kompetenci je životní prostředí. To jsou samozřejmě důležitá témata, ale eh, nechme, přenechme je ministrům a komisaři eh, pro životní, otázky životního prostředí. Pak jste eh, zmiňovali hm, systém rezervací, alespoň tak jsem to pochopil. Komise momentálně, se momentálně zabývá vypracováním návrhů Eh, možná, že nám se to nepodaří dokončit tuto oblast, nejspíš to zbyde na maďarské kolegy. Eh, co se týče práv cestujících, o tom jsem mluvil, zmínil jsem všechno. Ano, pak ještě eh, summit v Brugách 25. 26. října o letecké dopravě. ITS já jsem opravdu přesvědčený. Eh, vy jste eh, říkali, že automobilový sektor musí hrát důležitou roli. Ano, s tím souhlasím. A ITS má dopady na techniku e, motorových vozidel a proto můžeme při výrobě motorových vozidel e, mít určitou konkurenční výhodu oproti jiným, konkur- e, jiným kontinentům. Pan Kramer mm, se ptal, eh, co chceme stihnout, jestli to chceme stihnout do eh, prosince, eh, rovné podmínky pro různé druhy dopravy, k tomu jsem se vyjádřil, snižování emisí CO2. Doufám, že v těchto oblastech nám přinese mnoho možností Bílá kniha a potom rychlá jízda, dopravní přestupky, alkohol, alkohol o tom jsem se vyjadřoval. Eh, Labe nebo Rýn, to je volba německé vlády, to musí rozhodnout německá vláda, kolega Ramsau, který eh, určitě své rozhodnutí dobře zdůvodní. Mm, říční doprava, o tom jsem už také mluvil. O členských eh, zemích, o železniční dopravě jsem mluvil. Aha, hluk hluk způsobený dopravou. Eh, to jsme říkali, nejde, to, nejde tady jenom o CO2, znečišťování ovzduší, ale také o eh, zatížení hlukem. Eh, o tom musíme také diskutovat. Euroviněta, o tom jsem také mluvil, nákladní vozidla, tady bych chtěl říci, proč je pro mě důležitý systém Galileo, satelitní technologie jako taková. Protože tímto způsobem můžeme zavést evropský systém. Měli bychom v autě jednu krabičku v každém kamionu, eh, která by, pomocí které by se přes satelit registrovalo úplně všechno, takže nepotřebujeme 27 různých krabiček v, eh, umístěných v kamionu eh, za účelem výběru mítného. K tomu nám pomůže Galileo. Eh, pak tady máme program pro intermodální projekty. Eh, v této oblasti zatím nebylo, neproběhlo mnoho iniciativ. Eh, není to ani v našem programu, ale až se sejdu s komisí, tak určitě to téma můžu zmínit, ale v následujících šesti měsících se tam tady nebudeme pouštět do nějaké hloubky výše. Pokud, to je další téma, už jsem o něm také mluvil. Já si myslím, že, mm, to by, eh, že by nemělo být naším záměrem harmonizovat výši pokut v celé Evropě. Pane předsedo, já myslím, že jsem asi vás pobavil dost a doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky. Děkujeme mnohokrát, pane ministře. My máme velký zájem o to si vás vyslechnout, ale na druhou stranu vždycky máme trošku omezený čas. Teď máme trošku praktický problém časový. A maďarský ministr, který měl hovořit eh, po vás, tady není. Máme devět žádostí o slovo, trochu se nám to komplikuje s časem, takže bych rád navrhnul, abychom hovořili jeden za skupinu, protože pokud to tak neuděláme, tak nevím. No a navíc ještě musíme omezit každé vystoupení maximálně na dvě minuty. Kdyby to byla minuta, bylo by to ještě lepší. A potom dáme slovo panu Šupemu, aby ještě zhrnul své vystoupení. Takže Paska, máte slovo. Velmi stručně, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane ministře. Já si vzpomínám na jeden dobrý film, který mě trochu připomněl všechno to, co jste probral ve svém projevu. Popřeji vám mnoho štěstí do vašeho předsednictví, doufám, že splníte všechny své sliby, protože mám pocit, že ty sliby jsou opravdu velmi, velmi ambiciozní. A doufám, že si to plně uvědomujete, že si uvědomujete, na jak nebezpečný let se s takovými to ambicemi pouštíte. Koordinátoři řekli, co očekáváme. Já zcela souhlasím s tím, co od nich zaznělo a pouze možná na doplnění jednu věc. Matěj hovořil o internalizaci externích nákladů a řekl, že je potřeba, aby se spravedlivě rozdělily náklady mezi operátory. Je potřeba, aby se tím zabývala rada. Neměli bychom se na to dívat tak, že rozdělujeme pokuty jednotlivým zemím. Naopak, mělo by se to spravedlivě rozdělit a rád bych, abyste se k tomu ještě vyjádřil. Teď, co se týče Bílé knihy, tam souhlasím s tím, co řekl pan Groš. Mám pocit, že výbor pro dopravu se asi zhodne na tom, že Bílá kniha řádně probrala jednotlivé body. Teď, co se týče námořní dopravy, to je otázka, která mě zvláště zajímá. Na základě víceletého balíku vzniklo určité nařízení a Hodně se diskutovalo o nových úkolech agentury pro bezpečnost námořní dopravy, hlavně o tom, jak budeme financovat tuto agenturu a umožníme ji navi- vlastně eh, splnit tyto úkoly navíc, protože prostě není možné jim dát úkoly navíc a potom jim nedat finance. Děkuji mnohokrát za veškeré podrobné odpovědi, pane ministře. Myslím si, že naši koordinátoři se vyjádřili v tom smyslu, jakou rovnováhu chceme vidět. Děkujeme tedy za váš čas a popřejeme vám mnoho úspěchu. Děkuji mnohokrát, paní Ayala Sanders, prosím. Ale poprosím opravdu o stručnost. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se opravdu pokusím být velmi stručná. Byla jsem zpravodajkou pro otázky přeshraniční dopravy a ráda bych se v této souvislosti připojila k tomu, co bylo řečeno o belgickém předsednictví. Nemyslím si, že by bylo dobré, abychom přijímali argumenty členských států, které chtějí všechno zablokovat na základě toho, že nemáme právní základ. Myslím si, že je potřeba k tomu přistupovat pragmaticky. Je potřeba rád větší manevrovací prostor komisi, aby nám mohla navrhnout flexibilnější systém, který následně pro nás bude přijatelný. jmenovat systémy, které už existují, respektive vyplnit eh, mezery existujícími systémy, to by možná nebylo úplně nejlepší řešení, protože by se mohlo stát, že bychom vlastně vyzbrojili radu argumenty, že opravdu nemáme právní základ a oni to potom předají jenom právnímu oddělení a právní oddělení, jako všichni právníci, jsou většinou velmi opatrní a může se stát, že to nakonec všechno zablokují. Viděli jsme to konec konců, když jsme pracovali na různých balíčcích v minulosti. Během půl roku belgického předsednictví si myslím, že toto bude potřeba opravdu zviditelnit a hlavně zajistit prostředky pro rok 2014 až 2020, a to prioritně. Víme, že to je priorita. Když vybuchla islandská sopka, tak jsme viděli, že Evropa téměř skolabovala. Minimálně tady skolabovala její doprava a dopravní infrastruktura. Protože v podstatě se ukázalo, jak závisíme na letadlech. Je vidět, že potřebujeme alternativu a jednou z těchto alternativ musí být i železnice. V rámci dalších finančních výhledů bychom měli dát k dispozici, jak říkal pan Groš, dostatečné prostředky pro to. Je potřeba, aby v roce 2014 až 2020 bez ohledu na omezování veřejných výdajů se tyto otázky, tyto záležitosti financovaly. My si uvědomujeme, že tady existuje velmi citlivá otázka těch nejvzdálenějších regionů, kde tolik alternativ dopravních k dispozici není. Možná by se to dalo vyřešit e, zelenými koridory, kterým říkáme zelené nejenom proto, že jsou ekologické, ale i právě proto, že jsou v odlehlých e, regionech. Velmi vítáme i logistický přístup vašeho předsednictví. Doufáme, že pracovní skupina, která už byla vytvořena brzy, předloží výsledky a že to obecně posune otázku zlepšování logistiky v dopravě. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo voor het feit dat u voor het voorzitterschap begon. Mnohokrát, pane předsedo, chtěl bych eh, poděkovat za prezentaci, ale před předsednictvím jste připravovali program s členy, některými členy našeho výboru. To bylo velice užitečné a doufám, že se nám podaří prosadit, aby komise vydala Bílou knihu před prosincem. To by bylo velice užitečné. Od září musíme vyvinout maximální tlak na komisi. Také jsem si velice pečlivě vyslechl, co jste říkal. co je důležité pro Evropský parlament, je, abychom měli účelové vyčlenění prostředků. Pokud národní vlády nemají dostatek prostředků a nemohou zainvestovat do své dopravy, pokud tedy budeme takto přistupovat k dopravě, k železniční dopravě, tak máme dotace ve výši 30 miliard euro tyto programy musí být maximálně efektivní, ale potřebujeme ještě další evropskou podporu. A například eh, požadavky na kamiony jsou nižší. Během našeho předsednictví byste možná mohli udělat více pro sektor železnic. Je to způsob dopravy, který byl dlouho přehlížen. Měli bychom vytvořit železniční sítě v rámci celé Evropské unie a i trh v této oblasti není ještě patřičně dokončen. Doufám, že belgické předsednictví bude chtít prosazovat především tento typ infrastruktury. Já nechci klást otázku, já bych raději položila otázku ministrině pro cestovní ruch, takže nebudu klást otázku nyní. Děkuji. Ganz kurz, Herr Minister, Sie haben mit Ihren ausführlichen Budu stručný, pane ministře. Vy jste ve svém podrobném vystoupení eh, ukázal, eh, že Belgie je přímo předurčena k tomu, aby v dopravní eh, politice se ujala těch žhavých témat. A vy eh, denodenně ve své národní politice eh, to dokazujete. Vy máte eh, velmi husté obyvatelstvo, infrastruktura pro vás hraje důležitou roli. Vy jste země, která, kde infrastruktura hraje centrální roli. Je důležité, že vy jste se ujali těchto problémů centrálně položených zemí. Je to euroviněta a také oblast harmonizace železničního trhu. Tam tam si myslím, že je důležité, abyste i, se zaměřili i na to, na přehodnocení eh, železničního balíčku a mm, také, o, mm, abyste se zasadili o práva cestujících. Poslední věc, eh, kterou chci zmínit, eh, to je ten rozpor mezi politiky z oblasti přepravy a z oblasti regionů regionálního rozvoje. Pokud jde o investice eh, a financování dopravních os, je důležité se spolu sejít a eh, mluvit o cílech v jednotlivých zemích. Když se podívám na Španělsko eh, a tu jižní oblast a financování z, oblasti infrastrukturních, strukturálních fondů, Řecko, východní Německo, nové členské země, když se dohodneme na tom, že mm, jakým způsobem budou Eh, investovány prostředky do velkých dopravních os, pak budeme mít Evropu, která má společný vnitřní trh a která má vynikající eh, dopravní infrastrukturu. Ah, Paní Tykal, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jenom velice stručně. Pane ministře, Donetská strategie je součástí programu Trojky předsednictví Španělsko Belgie, Maďarsko a proto by mě zajímalo, jakou prioritu pro vás představuje tato strategie. To je první otázka. Za druhé, jakým způsobem chcete využít revizi finančního výhledu v polovině období. K tomu, aby členské státy, které nevyužily dostatečně strukturálních fondů v infrastruktuře, to mohli udělat v druhé polovině. Paní Rané, prosím. Já se budu snažit být stručná, protože doba je pokročila. Ráda bych podpořila kolegyni Naja Ayala Sanders, co se týče vymáhání pokut eh, a ráda bych vás žád, požádala, pane ministře, abyste tomu také věnovali pozornost. Já si myslím, že je to důležité, abychom v této oblasti opravdu pokročili dál. Stručná otázka z mé strany. Máte uh, nějaký postoj k otázkám, certifikace eh, velkých kamionů pro eh, evropské dopravní cesty? Paní Lichtenberger, děkuji. Mám tři otázky, pane ministře. Otázka je první. Euroviněta Eh, jestliže jste říkal, že celkové zatížení dopravy eh, se nesmí zvyšovat, ale současně eh, jde o internalizaci externích nákladů, jak toto spolu ladí? Rozložení externích nákladů se platí teď z rozpočtů členských států a nikoliv z dopravního sektoru. Jestli tedy tady nedojde k internalizaci těchto nákladů a současně se mm, nemá zvyšovat zatížení sektoru, sektoru, tak to nechápu. Alpská konvence a dopravní protokol Alpské konvence. Pokusíte se během svého předsednictví tento dopravní protokol konečně po šesti letech dokončit? A třetí otázka, práva cestujících. E, vy jste, mm, také jak jste mluvil o právech cestujících, tak já jsem spíše měla pocit, že e, považujete Eh, cestující za takový rušivý prvek v dopravě. Eh, nemyslíte si, že eh, je zapotřebí vytvořit rovné podmínky ve všech sektorech? a ne, že bychom neměli nechávat autobusovou dopravu mimo zřetel, i když autobusová doprava je svým způsobem složitá, ale to též platí pro železniční dopravu a i pro leteckou dopravu, přestože tam nyní už práva pasažerů máme. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Ehrgeizig. Děkuji, pane ministře. Ambiciozní cíle, to, to je hezká věc, ale když se podívám na váš program a na to, co říkali naš, naši kolegové, mám strach. Mám strach z akcionismu, eh, který slibujeme našim lidem eh, na silnicích a eh, ke kterému nebude mít nikdo důvěru, protože není proveditelný. Vy jste se pozitivně vyjadřoval o inteligentních dopravních systémech, to je pěkné, ale mě zajímavé, kdy, které konkrétní složky budou na řadě. A za druhé, pokud chceme mít na silnicích silnicích eh, méně dopravy a současně se, eh, bych, se snažíme zlepšovat eh, pracovní podmínky řidičů, tak bychom se měli starat také o mm, nové, nové předpisy o, o týkající se kabin kamionů. Děkuji, pane ministře, máme trošku problém. Protože paní Weikmans čekala velmi trpělivě. Děkuji kolegům za stručnost, ale v rámci té stručnosti položili hodně otázek a bude tedy velice těžké, aby jste byl schopen zodpovědět takto rychle na 20 konkrétních otázek. Já doufám, že vzhledem k tomu, že nejste od nás tak daleko, tak budete schopen se k nám někde vrátit a protože ten program je velmi široký, jste schopen se vyjádřit k mnohým otázkám, které nás zajímají a ta diskuse je opravdu velmi zajímavá a bohatá, ale máme tady zároveň paní ministrině pro cestovní ruch, takže vás jenom poprosím, aby jste byl stručný. Vím, že nebudete schopen zodpovědět na všechny otázky, které padly, ale bylo by skvělé, kdybyste se mohl mezi nás ještě jednou vrátit, tak abychom tuto diskusi ukončili. Navíc nás čekají prázdniny v tuto chvíli, takže pokud dovolíte, tak my si vás dovolím je znova pozvat, až to bude vhodné, protože mám pocit, že jsme to téma dneska nevyčerpali, takže děkuji za stručný. Můžete mluvit ještě chvíli, jestli chcete. Děkuji, pane předsedo. Pokud dovolíte, tak jenom přesto krátce vystoupit. Paní Ranera se ptala o těch, na ty gigalinery. Já jsem té otázce úplně nerozuměl. Jo, to byly takové ty velké velké nákladní vozy. Já jsem slyšel Gigaliner a nevěděl jsem, co to je. Pokud mě ty otázky pošlete písemně, tak to já odpovím písemně, ale pokud chcete, abych se vrátil, tak já se rád mezi vás také vrátím. To, co chce pan předseda, to je pro mě zákon. Je vous laisse un mot de conclusion quand même. No ale přesto vás necháme udělat závěr, protože to byla opravdu velmi zajímavá diskuse. Jak jsem říkal v úvodu, máme před sebou veliké výzvy a zároveň velikou vůli se jim postavit. Myslím si, že se posuneme dopředu, pokud dojde k dostatečné koordinaci mezi komisí, radou a parlamentem. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že pokud chceme hovořit o jednotné Evropě, o jednotném trhu, tak doprava bude hrát opravdu zásadní roli. A Evropa se nemůže opravdu sjednotit, pakliže budeme mít dopravu, která funguje dobře, ale není harmonizovaná. Potřebujeme, aby byly rovné podmínky, aby doprava nezvýhodňovala ani neznevýhodňovala jeden či druhý sektor. Takže na úrovni makroekonomické, ekologické i bezpečnosti, bezpečnostní budeme muset využít všech prostředků, které máme k dispozici a opatrně se rozhodovat. Pravděpodobně všechno nevěříme, nevyřešíme během nadcházejícího půl roku, ale doufáme, že nakonec našeho předsednictví alespoň budeme mít jasně stanovený směr. a že se dopracujeme k výsledkům, které budou dobré pro náš jednotný trh, který všichni chceme a který navíc je v zájmu ekologie, ekonomiky i bezpečnosti, kterou potřebuje mobilita a doprava, tak aby to bylo pro blaho všech Evropanů. Děkuji. Chci votre nom à tous, je remercie, euh, monsieur le ministre. De... Vám poděkovat, pane ministře. Bylo to skutečně úžasné. Jste první zástupce belgického předsednictví a jak už jsem říkal, velice brzy bychom vás chtěli opět pozvat na půdu našeho výboru. Ještě jednou děkuji. Bon, Dámy, dámy a pánové, eh, chtěl bych eh, vás eh, upozornit na druhou část naší práce. Chtěl bych moc poděkovat paní Wejkmans, která je ministriní cestovního ruchu. Požádal bych vás, abyste soukromé hovory vedli mimo tuto místnost. A chtěl bych moc poděkovat paní ministrině cestovního ruchu, že přišla na půdu našeho výboru. Je to poprvé, kdy přijímáme ministrině cestovního ruchu eh, v rámci působnosti Lisabonské smlouvy. čili jsme plně funkční i v této oblasti. Chtěl bych eh, poděkovat za vaši trpělivost, že jste čekali, než jsme končili první část eh, s vaším kolegou a chtěl bych vám předat slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěla především eh, upozornit na to, že já za to nemůžu, že můj kolega neodpověděl eh, na všechny otázky, které jste položili, ale eh, máte zase na druhou stranu to štěstí, že on se k vám vrátí. Takže já jsem ráda, že mohu k vám promluvit i já a představit vám priority belgického předsednictví v oblasti technické, cestovního ruchu, diskutovat s vámi o nich. Já jsem přesvědčena o tom, že tato diskuse eh, bude velmi živá, jelikož výbor pro dopravu a cestovní ruch, eh, jak jsme právě viděli, eh, je známý tím, že je to velmi dynamický výbor a velmi si toho vážím. Když dovolíte, tak bych ráda již nyní upozornila na to, že i po této diskusi eh, jsem vám k dispozici, jak já, tak i moji spolupracovníci pro další spolupráci a mm, řešení dalších otázek či tematických okruhů. Můžete se na to opravdu spolehnout, jsme tu pro vás. Já eh, bych um, vám ráda představila um, cíle eh, belgického předsednictví v oblasti cestovního ruchu, ale ráda bych eh, přednesla několik eh, věcí, které určitě neuslyšíte. neuslyšíte. Poprvé, ráda bych upozornila na zvláštnosti cestovního ruchu v Belgii um, protože mm, e, tady vyjednávání o e, nové belgické federální vládě zatím ještě nejsou ukončena, ale to nebude mít žádný vliv na náš program v této oblasti. E, to je důležité, abych toto ještě jednou zdůraznila. Všeobecný program belgického předsednictví v Evropské unii má své eh, priority a byl dostatečný čas na to jej připravit, je čas i na to jej realizovat. V souvislosti s cestovním ruchem eh, my máme mm, vlastně eh, ty regionální zvláštnosti, máme německou komunitu, vlámskou komunitu, máme region Brusel, hlavní město a valonský region, kteří, které, což jsou jednotky, které vlastně mají v kompetenci realizaci tohoto programu a mm, také sestavovali tento program a poslední volby rozhodně nemají žádné dopady na e, naše priority. Máme stále stejné ministry e, pro e, tuto oblast. Tolik aby, pro vaši informaci a abyste si dokázali představit to, že opravdu se zasadíme ze všech sil o to, aby priority belgického předsednictví byly zachovány. Priority, které jsme si určili, jsme koordinovali jednali s partnery z předsednického tria, s Maďarskem a Španělskem. Belgie má tu čest eh, poprvé vlastně eh, vést předsednictví v rámci tria podle Lisabonské smlouvy a v této souvislosti bych ráda eh, zdůraznila zásluhy Juana Meskýda, mého předchůdce v rámci španělského předsednictví. Ehm, které eh, jak si nastínilo následující orientaci cestovního ruchu. Eh, nemusím vám nijak vysvětlovat, že eh, se pohybujeme v rámci článku 195 Lisabonské smlouvy a že tady máme tedy možnosti mluvit o evropské politice v oblasti cestovního ruchu budoucnosti, mm, která sebou přináší určitá opatření, komplementární eh, k eh, opatřením jednotlivých členských států. Eh, cestovní ruch přináší 1,8, znamená 1,8 desetin podniků, které vytvářejí 5 evropského HDP přímo a 10 evropského HDP nepřímo. Zaměstnáváno je v této oblasti 12 um, obyvatelstva. Růst zaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu uh, je vyšší um, nežli v jiných uh, hospodářských sektorech a uh, ráda bych zopakovala ještě jednou, já vím, že vy to víte, ale je důležité to zdůraznit v této souvislosti, jak důležitá je oblast cestovního ruchu pro Evropu, a zejména eh, když mluvíme o přínosu cestovního ruchu a tohoto průmyslu k realizaci cílů EU 2020, strategie Evropy 2020. Neměli bychom také zapomínat na to, eh, že cestovní ruch a ostatní oblasti kterými se zabývá Evropský parlament, také byl postižen krizemi, eh, které, o kterých víme a které eh, pocitujeme ještě do dneška, ale musíme konstatovat, že cestovní ruch eh, zná také rychlejší růst, zaznamenává rychlejší růst než ostatní hospodářské sektory. To je důležitá argumentace pro to, eh, proč je cestovní ruch důležitý v souvislosti s Evropskou strategií 2020. V tomto kontextu eh, je, se ukazuje také průřezový charakter cestovního ruchu. Eh, je jasné, jaký vliv má tato oblast na ostatní politiky. Na evropské úrovni úrovni, ale také na úrovni národní či regionální. Uvedla bych pár příkladů, když mluvíme o konkurenceschopnosti, vnitřním trhu, politice zaměstnanosti, politice ochrany životního prostředí, eh, politice regionálního eh, rozvoje. V těchto všech oblastech hraje cestovní ruch důležitou roli. Samozřejmě také v oblasti ochrany spotřebitele eh, a v mnoha dalších oblastech, které jsem nezmínila. Eh, výzvy, eh, které, který musí čelit cestovní ruch na ekonomické, ekologické a sociální rovině, jsou velmi eh, různorodé a v tuto chvíli jde zejména o to, abychom na evropské rovině v budoucnosti využívali nejrůznější nástroje Eh, které máme k dispozici. V tomto smyslu se sešli ministři eh, pro cestovní ruch 15. Eh, dubna 2010 na neformální konferenci v Madridu. Z, z níž vzešlo takzvané prohlášení z Madridu pod titulem Trvale udržitelný a sociálně únosný model cestovního ruchu. Eh, snažíme se o konsolidovanou politiku cestovního ruchu na evropské eh, úrovni, samozřejmě s přihlédnutím k principu subsidiarity eh, tak jako vy jste vyslovili svou podporu sociálně, ekonomicky, ekologicky i kulturně trvale udržitelnému cestovnímu ruchu. Členské státy navrhly vytvoření nových nástrojů za účelem cíleného přístupu eh, k inovacím v oblasti cestovního ruchu, k využívání nových technologií a také k propojování sítí a k výměně osvědčených praxí. Eh, kromě toho eh, toto madridské prohlášení vyzývá k tomu, abychom zviditelnili Evropu abychom zviditelňovali Evropu, eh, abychom eh, nekladli překážky eh, cestovnímu ruchu. Belgické předsednictví je potěšeno tím, že Evropská komise vydala sdělení s titulem, pod titulem Evropa jakožto důležitý cestovní cíl v Evropě, nový politický rámec pro evropský cestovní ruch. E, bylo to 30. června, tedy na konci španělského předsednictví. A e, my můžeme konstatovat, že Evropská komise Eh, obohatila prohlášení eh, z Madridu a mm, po vyslechnutí argumentů privátního, soukromého sektoru a asociací eh, a sítí cestovního ruchu přispěla k tomu, to rozšířila toto prohlášení novými nápady. Sdělení komise má úmysl vytvořit nový akční rámec, který umožní jak konkurenceschopnosti, tak i trvalé udržitelnosti Eh, cestovního ruchu. Eh, z hlediska Lisabonské smlouvy se nabízí celá řada iniciativ eh, v oblasti celoevropské nebo multilaterální, které budou přispívat k mm, těm, eh, k rozvoji těm čtyř, těch čtyř nejdůležitějších oblastí. Je to jednak podpora konkurenceschopnosti cestovního ruchu jako sektoru, podpora rozvoje odpovědného a trvale udržitelného cestovního ruchu, za třetí rozvoj eh, zviditelňování Evropy jako eh, komplexního kvalitní, komplexní kvalitní a trvale udržitelné destinace a potom začlenění cestovního ruchu do politik politiky a mm, mezi finanční nástroje ehm, Unie. Komise si přece vzala vytvoření tohoto akčního rámce v těsné spolupráci s členskými státy a s hlavními aktéry cestovního ruchu. Belgické předsednictví má dvě hlavní priority na základě toho, eh, těch základů, eh, které připravilo španělské předsednictví a které připravila Evropská komise eh, pro Belgické předsednictví je jasné, že musí mít jasný cíl a sice vytvoření jasného základu pro následující eh, novou evropskou politiku v oblasti cestovního ruchu. Musíme eh, dát jasně najevo, v kterých oblastech chceme se zabývat komplementaritou Evropské unie, připustit komplementární opatření. Eh, to má být výsledkem jednání první rady ministrů eh, pro cestovní ruch eh, za belgickém, belgického předsednictví. Budeme mít první eh, formální radu, která vydá určité závěry také, které podpoří toto prohlášení komisa, které určí, jaká bude budoucí politika v oblasti cestovního ruchu na evropské úrovni. To je jeden z hlavních cílů belgického předsednictví. Potom eh, dále z toho bude vycházet v listopadu Evropské fórum pro cestovní ruch, které se bude zabývat také těmito tématy, eh, jednak prováděcími opatřeními a mm, také společnými akcemi eh, to je velmi důležité, ale eh, důležité je také to, aby naši maďarští kolegové, kteří přijdou po nás, eh, mohli navázat na tuto dynamiku eh, jaká témata eh, chce belgické předsednictví eh, zdůraznit. Eh, já bych vám chtěla naznačit, čím se budeme, kterými tématickými okruhy se budeme zejména zabývat. A doufáme samozřejmě, že mm, nás podpoříte. Chceme se zabývat zejména tím, jak eh, dosáhnout odpovědného, kvalitního a trvale udržitelného cestovního ruchu, jak jej uvést v praxi. Eh, chceme eh, ukázat, že Evropa, chceme zviditelnit Evropu, ehm, chceme toho dosáhnout tím, že řekneme, pokud máme kvalitní cestovní ruch, tak můžeme mm, jak získat i respekt pro kritéria trvalé udržitelnosti. To je diskuse, kterou máme před sebou a kterou chceme e, jaksi zintenzivnit. A důležité je zaměřit se e, také na to, abychom pokračovali ve snahách, e, které byly zahájeny v posledních letech rozhodně chceme se zaměřit na spolupráci s jednotlivými sítěmi v rámci cestovního ruchu. Kultura a cestovní ruch to je další téma, na které se chceme zaměřit. Eh, můžete říci, že ano, kultura eh, má svou vlastní diskusní platformu na Evropě, eh, evropské úrovni, to je sice pravda, ale cestovní ruch ji málo využívá a pokud mluvíme o cestovním ruchu v Evropě, tak mluvíme o velmi přehledné oblasti mm, z celosvětového hlediska hlediska a máme tady obrovskou rozmanitost na malé ploše, eh, což je něco, co můžeme nabídnout díky kulturní rozmanitosti kterou zde máme. Existuje celá řada iniciativ eh, v oblasti kultury, eh, které ale pro sebe musí začít využívat i cestovní ruch. A o tom jsme přesvědčeni, zejména z toho důvodu, že když chceme, aby cestovní ruch eh, nebyl eh, pouze v horách nebo na pobřežích nebo v hlavních městech, eh, když chceme cestovní ruch dostat i do regionů v Evropě, které Eh, kde eh, mohou nabídnout nové modely, nové cesty pro cestovní ruch, nové nápady, eh, zejména v souvislosti s kulturou, s průmyslovým kulturním dědictvím, které chceme zdůraznit v souvislosti s kulturními stezkami, kulturním hlavními měst, kulturními hlavními městy, což je úspěšný model. Všechny tyhle ty věci bychom eh, chtěli využít. Eh, dále mm, se budeme zabývat tématy, mm, které mm, možná jenom zahájíme, nedovedeme tu diskusi úplně do konce, ale budou to diskuse o metodách práce, budoucích metodách práce, protože my si chceme, jak jsem říkala, vyměňovat osvědčené praxe. Eh, komise navrhla a byl to dobrý návrh hm, protože už to máme v jiných oblastech, eh, že bychom vytvořili digitální platformu pro takovou tu výměnu zkušeností či osvědčených praxí. To je dobrý příklad Eh, ale eh, možná, že bychom chtěli využívat i jiné možnosti, které v Evropské unii už v jiných oblastech máme. Možná, že bychom chtěli jít ještě o krok dál. Tohle to budou diskuse, eh, které chceme iniciovat, chceme mm, know-how v oblasti cestovního ruchu, chceme jej zlepšovat, abychom mohli být akceschopní, potřebujeme diskusy mezi členskými státy a jednotlivými aktéry z oblasti cestovního ruchu. Pak se ptáme, jaké metody metody jsou nejefektivnější, které nevytvářejí zbytečné struktury a které nám umožní, eh, abychom v budoucnu měli eh, efektivní politiku v oblasti cestovního ruchu. Eh, k těmto důležitým tématům patří také eh, formální návrh vůči členským státům eh, a mm, patří to, že eh, uznáme důležitost cestovního ruchu v Evropské unii. Já si myslím, že mnozí z vás to vědí, že je to samozřejmostí, ale je důležité ehm, to nezakotvit pouze v, ve smlouvě, ale ehm, dát to jasně najevo členským státům a ehm, turistickému průmyslu jako takovému, uznat jeho hodnotu a dát mu to najevo. Důležité bude také to, aby, že Evropa musí být podpořena jako turistická destinace pomocí různých opatření, různých návrhů, návrhů, které se již objevily ve sdělení komise. Musíme se lépe prezentovat, lépe sami sebe prodávat, například i prostřednictvím internetu. Inovace v oblasti cestovního ruchu hraje velikou roli, nejen z hlediska eh, výzkumu, stejně jako v ostatních hospodářských odvětvích. Ne, inovace je důležitá také v oblasti cestovního ruchu, mm, zejména pro malé a střední podniky, eh, které jsou nositeli cestovního ruchu. Tady je otázka inovací velmi důležitá, stejně tak jako otázka rozvoje a využívání nových technologií. Ehm, cestovní ruch je eh, důležitý trumf v rámci rozvoje eh, hospodářské a sociální evropské identity. Eh, cestovní ruch a kulturní eh, turistika jsou také důležité a myslím, že pro všechny z nás je zajímavé když máme eh, Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, zaměřit se na turismus a cestovní ruch z tohoto hlediska. Sociální eh, turismus, který má v mnoha zemích důležitou eh, tradici, dlouhou tradici, to je, musíme se zaměřit i na to téma které je důležité pro belgické předsednictví. Já doufám, že jsem nepřetáhla tu čtvrthodinku, kterou jste mi dali k dispozici. E, má, zbývá nám tedy tři čtvrtě hodiny na diskusi. Děkuji vám za vaši pozornost a těším se teď na vaše otázky a na diskusi s vámi. Merci beaucoup, madame Děkuji mnohokrát, paní ministrině, za tento úvod. Nyní dám slovo našim koordinátorům, pan Matěj Groš na úvod. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní eh, ministrině. Eh, já tady mám dvojí premiéru. Jednak poprvé m, mm, turismus patří k Lisabonu a jednak poprvé tady máme německy hovořící ministrině v Evropském parlamentu. Už proto se vyplatí e, tady být. Já jsem rád, že nejsem jediný belgičan, který mluví německy. E, takže cestovní ruch, to je eh, důležitá oblast. E, a já když to sečtu, eh, tak se zabýváme mobilitou, cestovním ruchem, eh, a to znamená 20 milionů eh, pracovních míst, zaměstnanců. A když se na to téma podíváme z tohoto hlediska, Eh, cestovní ruch a mobilita souvisejí velmi silně, tak si myslím, že to jsou dvě témata, která časem budou vytvářet vlastně eh, most mezi mobilitou a cestovním ruchem. Eh, nejen z ekonomického hlediska. Je důležité, aby mobilita i cestovní ruch byly trvale udržitelné. My známe Evropu v rozmanitosti, ale rozmanitost má také své, eh, svá úskalí. Eh, každý se pak může chovat tak autonomně, jako by neměl s tím druhým nic společného. Jak to vidíte vy z hlediska země, která někdy trpí svou rozmanitostí a jak to vidíte z hlediska Evropy? Eh, jak se dostat z toho začarovaného kruhu turistiky pláží a hor, eh, jaké prostředky k tomu využít. Je hezké eh, vyměňovat si nápady, eh, o kterých jsme mluvili i ve výboru pro dopravu, ale pak se musíme vždycky ptát, jak to zaplatíme. Jak vy vidíte tenhle ten aspekt budoucnosti? Nejde tady jenom o přinášení dobrých nápadů a o výměnu dobrých nápadů, Eh, jde také o to udělat z nich něco konkrétního a najít konkrétní prostředky, kterými to financovat. Mluvila jste o sítích. Hmm. Když by tady byl náš eh, předseda, tak by skákal radostí. Eh, ano, je, je to tak, že sítě mezi kulturními městy, průmyslovými městy budou narážet na stále větší a větší zájem a budou pozitivní alternativou k turistice eh, v horách a na plážích. Mluvila jste o sociálním cestovním ruchu, sociálním turismu. To je mm, také zvláštní eh, aspekt, eh, například eh, cestovní ruch pro lidi s omezenou mobilitou. 120 milionů lidí, 120 mm, milionů lidí se tohleto týká a to není žádná menšina. Proto se ptám, jste ochotná nebo je v radě ochota se mm, začít bavit o určitých standardech na evropské rovině v této oblasti? Já chápu, že zítra nebudou všechny dvou dvouhvězdičkového hotely splňovat standardy v celé Evropě, ale já si myslím, že v této oblasti eh, pro lidi s omezenou mobilitou bychom měli eh, dosáhnout určitých pokroků minimálně v šíření informací eh, a v rámci následujících měsíců doufám, že k tomu nějakým způsobem přispějete. V těchto iniciativách, stejně jako v těch ostatních, máte náš výbor na své straně a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 Děkuji, pane předsedo. Já vidím, že tady máme celou řadu německy mluvících belgičanů. Eh, děkuji paní ministrině, že mezi nás přijela. My vás rozhodně podpoříme a to mluvím za svou politickou skupinu. Musím říci, že tento sektor je velmi důležitý. a mm, současně musím říci, že náš vliv, ale vliv tohoto výboru je omezený eh, pro tuto oblast. My eh, samozřejmě máme vliv, dejme tomu, v oblasti dopravy, ale to asi asi není dostatečné. Už tady zaznělo, že e, dopravní sektor je důležitý a cestovní ruch je také velmi důležitý, protože představuje velké množství pracovních míst. E, do Evropy jezdí e, velké množství turistů, ale my nemáme jednotnou strategii, nemáme společný přístup, společná řešení a to by měl být váš hlavní úkol. Teď už máme eh, Lisabonskou smlouvu v platnosti a proto samozřejmě i cestovní ruch je jednou z evropských priorit. S pomocí eh, dopravní politiky můžeme přímo i nepřímo ovlivňovat cestovní ruch. Já si myslím, myslím například na práva cestujících, na rozvoj dopravní infrastruktury a myslím si, že můžeme eh, zajít dokonce ještě o krok dál je nutné, abychom eh, více sladili své postoje. Myslím si, že je nutné, abychom eh, schromáždili dobré metodické postupy, statistická data, abychom provedli určitá vzájemná srovnání, protože často mluvíme o rozdílných věcech. Je, mm, roz, stejné věci jsou v různých zemích jinak pojímány, mají rů, jiný význam. E, takže mm, budeme muset pokračovat v integraci informací. Vy jste poukazovala na internet. Eh, využití internetu v této oblasti by bylo užitečné. Ehm, a návrh Eh, který již máme před sebou, ten by měl být také dále rozpracovan. Eh, mám na mysli například eh, společný rezervační systém, společný systém, jednotný systém jízdenek. My v sektoru dopravy o, tom budeme určitě mluvit a vy nás určitě podpoříte jako ministrině pro cestovní ruch a myslím si, že výhoda bude potom na obou stranách je samozřejmostí, že musíme spolu eh, vzájemně diskutovat, eh, že stávající infrastruktury musíme lépe využívat, musíme i v průběhu eh, vedlejších sezón, vedlejší sezóny využívat kapacity hotelů, musíme umožnit i lidem s postižením, aby se mohli, aby mohli využívat možnosti cestovního ruchu a mm, musíme podporovat také alternativní druhy e, cestování, například průmyslové kulturní dědictví, architektonické kulturní dědictví, výměné programy. E, to všechno by vedlo k odlehčení masového cestovního ruchu, lepšímu rozložení eh, cestovního ruchu do jednotlivých regionů. Kvalita to je také důležitá věc a mm, já mm, tvrdím, že musíme zahájit debatu o harmonizaci eh, minimálních standardů v cestovním ruchu. Například eh, v souvislosti s cestováním lidí s postižením, eh, v souvislosti s mm, informováním turistů, eh, v souvislosti s přidělováním hvězdiček jednotlivým kategoriím hotelů. Já si myslím, že to je věc, na které bychom měli zapracovat bude e, nutné ale přistupovat k tomu jednotně. Přeji vám mnoho úspěchů a doufám, že e, dosáhnete pozitivních výsledků za belgického předsednictví. Děkuji a nyní má slovo paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Paní ministr. Paní ministrině, já jsem ráda, že jste přišla na náš výbor. Já se eh, těším na to, že eh, cestovní ruch teď má vlastně eh, novou pozici v rámci Lisabonské smlouvy. Já bych si dokázala lecos představit, že teď se lecos začne rozvíjet nejenom jako koncept v Evropě. Máte pravdu, že cestovním ruchu je spousta pracovních míst, už proto je tento sektor tak důležitý. A myslím si, že je um, pravda také to, že lidé mají mnohem více volného času, nežli mývali dříve, chtějí jej samozřejmě smysluplně využívat, um, ale částečně nemají dost peněz, takže uh, a spousta lidí také říká, že chce cestovat někam jinam, nežli tam, kam cestují všichni turisté, to je tedy otázka alternativního cestovního ruchu. Samozřejmě spousta lidí cestuje na Malorku, na pláže, ale Mnozí chtějí také třeba exter, extrémní sporty v horách a spousta turistů preferuje eh, preferují něco jiného. Já nemyslím jenom sebe a své známé, ale Evropany eh, obecně. Eh, to jsou, uh, si myslím, věci, které bychom měli do svého konceptu lépe zapracovat. Proto bych si dokázala představit, že až budeme mít Evropské uh, fórum cestovního ruchu, že tam zazní celá řada příkladů, ze kterých vlastně ten koncept vyplyne sám od sebe. Proto proto se ptám, jestli už máte termín, kdy to přesně bude a také kdy bude první formální rada ministrů. Ta se nás týká méně nežli eh, Fórum pro cestovní ruch. Eh, bylo by mm, dobré, kdyby se nám mohla říci, kdy to přesně bude. A mm, myslím si, že tohle to může mm, přinést určitý vzor pro celou Evropu. Eh, cestovní ruch si myslím, že než eh, se teď vyjádřím k dalším věcem, sociální cestovní ruch, sociální turistika, to jste už zmínila. Eh, nejenom pro, je to důležité nejenom proto, že máme stále více handicapovaných lidí, ale stále více lidí, kteří nemají peníze a přesto chtějí jezdit na dovolenou, například mimo hlavní sezónu, když je všechno předražené a přeplněné a ve vedlejší sezóně pak nejezdí nikdo. Takže tohle to musíme nějak chytře promyslet, chytře naplnit kapacity. Já si myslím, eh, abych uvedla pár příkladů. Já teď nechci tady vytvářet ten koncept, ale už mám tolik nápadů, eh, co všechno by se dalo využít a sloučit. Eh, jednak je to průmyslové, mm, kulturní dědictví, Máme například mm, návštěvnická důlní díla, návštěvnické šachty. To jsou turistické atrakce v okolí Hanovru eh, A ty existují určitě i někde jinde, to by se dalo mm, přeci také využít, protože to, eh, tahle, tyhle průmyslové kulturní památky existují všude. Nebo u nás je teď silný trend, eh, velký trend zájmu o středověk. Středověk v Amer- nebyl například v Americe. To je věc pouze evropská a mm, také celá řada mladých lidí se o středověk zajímá. E, pomysleme na všechny ty filmy, jako je Harry Potter a e, podobné. E, lidé, nejen děti, mají prostě si přejí se, jak si seznámit se stopami, stopami středověku eh, a eh, já si myslím, že eh, takové programy jako po stopách někoho, nějakého spisovatele nebo po stopách nějakého malíře, to se dá v Evropě realizovat velmi dobře. Japonci pak nebudou jezdit jenom na Neuschwanstein, ale budou navštěvovat jiná důležitá kulturní místa v Evropě, která dříve neznali. Čili já mám spoustu, spoustu nápadů, těším se na to, že s vámi budeme spolupracovat. Ehm, například například poutní místa. Nemáme jenom svatojakubskou cestu ve Španělsku, ale máme celou řadu poutních míst jinde v Evropě. Lidé si chtějí odpočinout, ale chtějí současně získávat nějaké poznatky, mít nějaké zážitky. Vidíte, že jsem se rozjela, protože mě to téma velice zajímá. Mm, a poslední mm, připomínka, ne, ještě dvě připomínky. E, stará řemesla, to je také velmi zajímavá věc i v této oblasti e, můžeme vypracovat turistické koncepty nebo si vyměnit koncepty, které již existují a pobřeží. Teď už se dostávám zase na pobřeží, protože já jsem vlastně z e, Dolního Saska, to je, tam máme Národní park Vatnmer, e, což je světové kulturní dědictví, patří jsem i část Holandska a Dánska. A to je krásný příklad ochrany přírody, přírodních rezervací a propojených s cestovním ruchem, protože eh, cestovní ruch tady opravdu žije v symbioze s ochranou přírody a nějakým, žádným způsobem tu přírodu nepoškozuje. Těším se na spolupráci s vámi. Merci, madame Meissner. Děkuji, paní Meissner, pan Kramer. Děkuji za vaši úvodní přednášku. My už jsme se vícekrát sešli na různých akcích, například v Madridu. A možná, že je zapotřebí říci, že cestovní ruch eh, může eh, také eh, něčemu uškodit, eh, může něco zničit. Eh, my víme, že vytváří 20 tisíc pracovních míst, ale současně turisté zničili spoustu pobřežních oblastích, oblastí, mm, takže je zapotřebí udělat určitou analýzu toho, co k tomu vedlo, že byly určité turistické oblasti opravdu zničeny, dneska už eh, se tam nejezdí, takže i rizika cestovního ruchu musíme zdůraznit. A v té souvislosti je důležité se podívat na eh, bod úvodních ustanovení číslo 16 v rámci eh, společného rezervačního systému, eh, podívat se, jaké jsou náklady, jaké jsou emise a jak dlouhá je cesta. Čili určité druhy cestovního ruchu mohou Mm, jak si přispívat ke, ke klimatickým změnám. Jiné druhy turismu mohou eh, jim čelit. Čili my potřebujeme eh, zajistit eh, trvale udržitelný cestovní ruch také pro následující generace k tomu bych, a to už jsem se dostal ke svému oblíbenému tématu, kdo by si před 30 lety pomyslel na to, že cyklistika zažije takový dům, promiňte, takový boom. Eh, a eh, dochází k nárůstu eh, cyklistiky opravdu trvalé. I naši kolegové jezdí na kolech, praktikují cyklistiku vidíte, že kolega u předsednického stolu se usmívá, je to pravda. Máme Eh, turistické trasy, eh, byly tady zmíněny eh, také poutní, byla zmíněna poutní místa, nemáme jenom Santiago de Compostela. Proč je ta cesta, svatojakubská cesta, tak atraktivní? Když se před 25 lety začínalo s cyklistikou, Eh, tak to bylo jenom podél eh, řek, eh, protože tam je rovný terén. To se změnilo, to už cyklistům nestačí, oni chtějí více. Oni chtějí dějiny, oni chtějí, mm, oni chtějí mm, poutní cesty, Eh, nebo chtějí mm, se podívat na určité eh, struktury, eh, přejíždět hranice, které vytvářela železná opona, chtějí prožívat historii, chtějí projíždět 20 zeměmi Evropy mm, a chtějí jezdit na kolech do vzdálených regionů. A kdo tam jezdí, jak se tam dostane? Kdo se tam dostane? Normálně přes Durinský les eh, se dá jezdit, přestože je, mm, přestože je hornatý. Um, Například přes eh, Pireneje, eh, do Pirenejí se vydají jenom cyklisté, kteří jsou velmi zdatní, ale když eh, se k tomu mm, přidá ten historický aspekt, tak je jedno, jestli jste v Karpatech nebo v Pirenejích nebo v Durinském lese. Tam vás zajímá ta historie a tohle to musíme propojit. A to je důležité. Tady propojujeme vlastně tři cíle současně. Je to eh, určité vzdělávání, je to ochrana klimatu, protože eh, když jdeme pěšky nebo jedeme na kole, tak je to také turistika, ale chráníme klima a také je to podpora rozvoje regionu. E, na Berlín nebo pro velká města nepotřebujeme žádný turistický program, program pro rozvoj cestovního ruchu. Řím a Florencie, e, ty mají cestovní ruch sami e, od sebe, ale ty, kteří zatím nemají rozvinutý cestovní ruch, ty chceme přeci podpořit, takže to si myslím, že by je také zajímavé téma. V té souvislosti chci říci, že jsme například schválili to, že by kola, eh, jízdní kola měla být přijímána do všech vlaků TŽV, eh, ICE. Mm, to si myslím, že když byste vy podpořili, že eh, to by bylo mm, také dobré, aby tento program se realizoval, abychom nebyli nuceni jezdit autem, když si chceme vzít sebou kolo, abychom mohli kolo naložit do vlaku. To si myslím, že by bylo důležité. Poslední věc, snížená mobilita, to si myslím, že je velmi důležité. Tady musí Evropa vytvořit další pravidla. Nesmí se postavit žádný nový hotel, který by nebyl vybavený pro um, handicapované eh, občany. U těch starých hotelů tam se nad tím budeme muset zamyslet, ale tohle to je opravdu náš velký dluh vůči lidem s postižením. Těším se na spolupráci. Děkuji. Merci. <clears throat> Merci, Děkuji, pane Kramere. Necháme paní ministrini, aby odpověděla na první řadu otázek a potom dáme slovo dalším kolegům a kolegyním. Äh, děkuji, pane předsedo, děkuji všem řečníkům za jejich podněty a za jejich otázky. Ehm, vidím, že vidíme všichni, že cestovní ruch má opravdu horizontální průřezový charakter. Pan Groš to zmínil, pak také pan Kadraui, eh, paní Meissnerová i pan Kramer. Eh, ať už mluvíme o mobilitě jako takové, tedy eh, o roli turismu v, v rámci mobility, to je jasné, také co se týče ekologické politiky. A jedna věc je jasná. Jestliže Evropská unie bude hrát aktivní roli v politice cestovního ruchu, tak se, tak už se ne nedo, ne, nesníží standardy, ne, nespadne jaksi pod stávající standardy. Eh, bude aktivní jedně v takovém případě, když to bude přinášet eh, ekologické hodnoty, eh, pokud to bude přinášet přidanou hodnotu pro jednotlivé členské státy a jejich cestovní ruch. Je důležité toto zdůraznit, že tedy budeme vytvářet jenom něco, co znamená přidanou hodnotu, přínos a e, co nebude e, jaksi e, mít nižší úroveň nežli standardy, které jsou již vytvořeny. Takže mluvíme o tom, eh, když mluvíme o eh, ekologickém cestovním ruchu, o trvale udržitelném cestovním ruchu, ale také o sociálním cestovním ruchu. To je to, co mnozí z vás eh, zmínili. Hm, konkrétně otázka, můžeme nějakým způsobem reglementovat to, aby veškeré infrastruktury v oblasti cestovního ruchu, tedy hotely, byly Eh, splňovaly, eh, splňovaly standardy pro přístup eh, osob s postižením. Tahle ta otázka určitě vznikne a je to spíše otázka metodiky, otázka diskuse a otázka subsidiarity. Jestliže Evropská unie chce zaujmout jasnou pozici jako nejdůležitější a nejlepší turistická destinace, což je jedním z cílů Evropské komise, tak musí vědět, jak toho dosáhnout? A dosáhnout toho může jedně tehdy, když bude mít vysoký standard kvality, který sám o sobě obsahuje také mm, respektování těchto standardů přístupnosti pro všechny eh, lidi, eh, také pro eh, lidi s postižením. A kromě toho, jestliže chceme mít takovou Evropu, která tento cíl naplní, tak musíme i kráčet tímto směrem. A jestliže v tuto chvíli Evropa zatím nemá eh, příslušnou právní úpravu. Eh, je to vlastně eh, voluntaristický přístup, který jsme zvolili, když říkáme, jaké metody chceme využít k tomu, abychom jaksi nastartovali vývoj celé Evropské unie v určitém směru. To je současná diskuse a já bych chtěla říci, že většina členských států uh, Eh, považuje za úplnou samozřejmost, že jestliže Evropa bude aktivní v tomto smyslu, tak eh, že mm, je to i jejich cílem, aby měli sociální a trvale udržitelný cestovní ruch. To je tedy jedním z cílů Evropsk- belgického předsednictví. Vy jste se ptali na datum toho Evropského fóra pro cestovní ruch. 18. a 19. listopadu to bude, bude to na Maltě. Já nevím, jestli jsou tady malčtí kolegové, momentálně nikoho nevidím. Eh, zdá se vám to možná mm, zvláštní, ale eh, jde o to, že s malckými kolegy jsme se dohodli na tom, že belgické předsednictví eh, to fórum zorganizuje na Maltě 18. 19. listopadu a, ne, a formální rada ministrů bude 12. října a to bude zase na zvláštním místě, bude to v Lucemburku. No, mm, dobře mm, Určitě jezdíme do Lucemburku všichni rádi. To jsou tedy pevné termíny, které máme před sebou a mm, chceme e, v radě ministrů e, e, i v tom, na tom fóru pro cestovní ruch se zaměřit na konkrétní opatření, konkrétní témata, konkrétní metody. Já jsem ráda, že jste mi vlastně dnes potvrdili to, že cestovní ruch a budoucí politika Evropské unie v oblasti cestovního ruchu musí navázat na to, kde je potřeba, eh, ať už je to v oblasti kritérií nebo eh, směru, eh, zaměření na přístupnost nebo na ekologičnost, na mm, propojování sítí, na zapojení regionů, které nejsou ani na pobřeží, ani v horách Tedy, že toto jsou eh, naše hlavní oblasti, na které se chceme zaměřit. Tady chceme přinášet tu přidanou hodnotu a tady chceme využít ten trumf, který máme v rukou. A to je naše kulturní rozmanitost, která se projevuje kulturními stezkami, ať už jsou to pěší stezky, cyklistické stezky nebo poutní cesty. Uh, Eh, zazněl tady konkrétní návrh z Lucemburska, na který se budeme muset také podívat. Eh, Rada Evropy je v této oblasti také velmi aktivní, co se týče tedy kulturních cest. To všechno jsou důležitá témata. A pokud se mě ptáte, jestli regionální politika Evropské unie hraje důležitou roli v eh, evropské politice cestovní ruchu, odpovídám ano. Souvisí to s tím, že já jsem sama regionální ministriní a vím, co to znamená znamená pro rozvoj cestovního ruchu v regionu, ehm, co to znamená spolupráce, co to znamená přeshraniční spolupráce. Samozřejmě, že evropské strukturální fondy eh, budou v budoucnosti hrát důležitou roli, tak jako doposud, pokud půjde o společné mm, projekty v oblasti eh, turistické infrastruktury. Bude to vždy důležité téma a zase eh, se tady projevuje ten průřezový charakter cestovního cestovního ruchu. Ehm, to je tedy eh, všechno velmi důležité. Ehm, máme tady vlastně takovou horizontální průřezovou úlohu eh, v oblasti regionální politiky, politiky cestovního ruchu na úrovni Evropské unie. Eh, a také eh, to souvisí s politikou ochrany životního prostředí. Eh, je důležité říci, že budoucí politika Evropské unie v oblasti cestovního ruchu musí být koherentní a komplementární s tím, co již existuje na úrovni Evropské unie, ale také na úrovni členských států. To je vlastně ta cesta, kterou se chceme ubírat. Doufám, že jsem zareagovala na všechny vaše otázky či připomínky. Harmonizace standardů všeobecně. Já teď eh, nemluvím jenom o přístupnosti pro mm, eh, postižené, nemluvím jenom o standardech hotelů, ale eh, také eh, jste mluvili o standardizaci kategorií hotelů, přidělování hvězdiček. K tomu nemáme na úrovni Evropské unie žádný, eh, žádný předpis. Mm, k tomu nám Lisabonská smlouva nic neříká, abych tak eh, řekla, ale diskutovat se o tom musí, když, jestliže říkáme, že bychom chtěli Eh, mít kvalitní cestovní ruch, tak musíme mluvit o minimálních standardech, které si stanovíme, ale předtím musíme diskutovat, musíme najít konsensus, musíme se k tomu stavit voluntaristicky. Um, um, Určitě k tomu eh, během našeho předsednictví nebude vydán žádný předpis. Každopádně se podíváme na metodiku, která by nás mohla dostat o krok dále, protože bychom neměli zapomínat, eh, a zaznělo tu řada příkladů. Eh, tady hraje obrovskou roli v cestovním ruchu privátní sektor, který eh, si sám eh, určuje kritéria a není tomu tak ve všech členských státech. Členské státy sami mají také určité mm, předpisy, jiné členské státy je nemají. Někde jsou to asociace, oborové svazy nebo profesní svazy, takže mm, tady opravdu máme téma velmi komplexní, diagonální, Eh, kterým se musíme zabývat a k tomu mm, zase nám poslouží to Evropské fórum pro cestovní ruch, kam budou pozváni právě ti důležití aktéři, kteří se eh, v těchto mm, oblastech vyznají, kteří k něm mají co říci. Eh, zviditelnění Evropy, k tomu může také cestovní ruch přispět a myslím si, že nebudeme mít problém nějakých překážek. Já si myslím, že cestovní ruch, turistický průmysl je ochoten do těchto diskusí přispět. Euh, Děkuji. Nyní druhá sada otázek. Máme přihlášeno šest kolegů a kolegyň a poprosím je, aby se maximálně omezili na dvě minuty. Už tak eh, přetahujeme, nechci přetáhnout vyloženě přes pracovní dobu tlumočníku. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, jsem ráda, že vaše cíle jsou tak ambiciózní na dobu vašeho předsednictví, eh, zejména, že zdůrazňujete kulturní eh, cestovní ruch. Eh, já jsem z Rakouska, samozřejmě cestovní ruch i kultura jsou a jejich propojení jsou pro nás, je pro nás velmi důležité. Asi bude problém najít cíle pro evropskou politiku cestovního ruchu, které budou vyhovovat všem státům a které budou v souladu s jejich právní situací. Eh, bez ohledu na projekty, které již existují, eh, budeme muset myslet také na financování. A v té souvislosti bych se vás ráda zeptala, jestli se chcete zasadit o to, aby existoval vlastní rozpočet, kapitola rozpočtová pro cestovní ruch, eh, pro podporu cestovního ruchu, investice do cestovního ruchu, protože tady mluvíme o pilotních projektech. Je důležité mít v rozpočtu vlastní kapitolu. Eh, konkrétní opatření možná mm, by mě eh, zajímalo, jestli eh, je v tom sdělení komise něco také, co by se zaměřovalo na zmenšení intenzity prázdninové turistiky, rozložení, časové rozložení prázdninové turistiky. V celé Evro, celá Evropa teď je na cestě na dovolenou a to pro lidi, kteří jsou na cestě, ale i pro e, ekonomiku. E, je důležité toto lépe časově rozložit. Myslí se na nějakou eh, evropskou ehm, iniciativu k lepší organizaci cestovního ruchu. Já vím, že to nejde ze dne na den, že by to byl víceletý projekt, ale Eh, mohli bychom se podívat na stávající stav a zamyslet se nad tím, jestli by se dalo na tom něco změnit, pokud členské státy budou ochotny. Jinak vám přeji mnoho úspěchu a těším se na zajímavé projekty. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Prosím, máte slovo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 Děkuji, eh, pane předsedo. Já jsem ráda, že můžeme mluvit s paní ministriní a že eh, můžeme diskutovat takto strukturovaně, eh, že můžeme i do budoucna počítat se strukturovanou debatou o cestovním ruchu, protože teď máme Lisabonskou smlouvu a proto mám cestovní ruch zvláštní postavení. Od portugalského předsednictví v roce 2007 se v radě nemluvilo o cestovním ruchu a to ukazuje, jaký význam členské země tomu tomuto tématu mm, přikládají. Vy jste dnes mm, přednesla celou řadu zajímavých nápadů, ale eh, v písemné podobě jsme toho viděli zatím málo. Já eh, jsem se pokoušela najít program belgického předsednictví, na in, hledala jsem i na internetové stránce. Eh, o tématu dopravy jsme už mluvili, tam, jsme, tam jsem nalezla celou řadu příkladů, ale doufám, že i cestovní ruch Eh, bude eh, probíran intenzivně, že nezůstane jenom u těch eh, teoretických nápadů. Za druhé, mluvila jste o Evropském fóru pro cestovní ruch, které proběhne na Maltě v letošním roce. To mi přijde velmi zvláštní. Vidím, že v posledních letech se vždycky organizovalo to eh, fórum eh, v zemi předsednictví. Je mi zvláštní, že to je teď na Maltě. Mně připadá, že jste propásli šanci eh, ukázat Belgii mm, jako důležitý region z hlediska cestovního ruchu. Mm, nevidím důvod, proč se to má konat na Maltě. Pak jste zmínila celou řadu dalších zajímavých témat, ale možná, že byste mohla stručně nastínit také problematiku marketingu cestovního ruchu, protože ono je to velmi často drahá záležitost a myslím si, že je tedy eh, zapotřebí aby spolupracovali sousedící regiony. Já bydlím v belgickém Limburku a my spolupracujeme s regionem Limburg v Nizozemsku a také s německým regionem a mm, s mm, Zajímavá je tady spolupráce příhraničních regionů mm, s poukazování na jednotlivé, jednotlivé Um, turistické cíle v eh, sousedních regionech. Možná, že k tomu byste se mohla stručně také vyjádřit. A závěrem chci říci, že si myslím, že by bylo zajímavé, kdybychom eh, mohli si objednat studii, eh, která by popisovala různé bariéry, které stojí v cestě evropskému sektoru cestovního ruchu a jeho konkurenceschopnosti. Eh, myslím třeba různé eh, daně, které mohou eh, vytvářet bariéry pro evropský cestovní ruch. Doufám, že, s vámi, že se s vámi uvidíme během následujícího půl roku častěji. Merci, madame. Děkuji mnohokrát. Nyní má slovo paní Ayala Sanders, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Omlouvám se, musela jsem na chvíli odběhnout. Měla jsem důležitý telefonát ze Španělska. V první řadě bych chtěla poděkovat paní ministrině. Paní ministrině, vítám vás v našem výboru. Mám tady článek, kde je vaše fotografie. Je to součást prohlášení, kde se ve francouzštině říká, že musíme mít koncenzus, abychom vytvořili cestovní ruch v rámci Evropské unie, abychom měli také patřičné finanční nástroje k tomuto účelu. Vítám toto prohlášení. Líbí se mi, že chcete mít finanční nástroje pro cestovní ruch. Už dlouho se o tom hovoří a pevně věříme, že cestovní ruch by měl mít také dostatečné finanční nástroje. Celou řadu let tyto nástroje nebyly k dispozici. Máme také protěžky, partnery, se kterými můžeme hovořit, čili tento citát se mi moc líbí. Podporuji vás, je to velice složitá oblast, Plně s vámi souhlasíme, je vidět, že jste velice odvážná. Hovořila jste o sdělení, které je základem pro belgické předsednictví. Myslím si, že ta otázka evropských destinací má dvě dimenze. V první řadě hovoříme o lidech se sníženou mobilitou, o starších občanech, lidé mají více času, ale vlastně pro ně obtížné více cestovat. V celé řadě případů také nejsou příliš bohatí, nicméně mají nějaké peníze, aby mohli zainvestovat do cestovního ruchu, čili mobilita, cestovní ruch, to vše má dopad na jejich zdravotní stav. Díky cestování jsou fit, jsou zdraví, pokud eh, by nic nedělali, tak by skončili v nemocnici. Je tedy důležité, jak eh, využívat eh, kapacit také mimo sezónu. Těto lidé mají spoustu času, zajímají se o kulturu, o historické dědictví, průmyslové dědictví, o, o kuchyně v jednotlivých regionech a tak dále. Například máme program Kalypso máme programy, které bychom měli propagovat v oblasti sociální turistiky. Jak bylo řečeno, problémy s vízy, marketingem Evropy jako globální celosvětové destinace. Plně souhlasím s těmito otázkami. Myslím si, že bychom měli mít standardy, které se týká kvality, určitých standardů, které nemusí být jednotné, ale měli bychom mít eh, určitý referenční rámec eh, pro cestovní ruch. Španělsko je velkou cestovní destinací, máme tam spoustu škol, profesionálů, ale když se bavíme o hotelech, tak mají lidé pocit, že tam může pracovat kdokoliv. Já s tím nesouhlasím, musíte mít vysoce kvalifikované proškole, proškolené zaměstnance, když se bavíme o gastronomii, tak eh, došlo k celé řadě výměn mezi Španělskem a Francií a teď ani nevíme, kde v té dané oblasti je nejlepší. Já si myslím, že to je velice důležité a cestovní ruch stále jistě z toho bude mít velký prospěch. Děkuji a nyní pan Desgrandes Pascual, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vítám vás, Paní ministrině, pro, pro mě velkým potěšením, že se s vámi opět setkávám. Setkali jsme se v Madridě. To bylo velice zajímavé setkání. Nebudu opakovat to, co říkali kolegové. Abych byl naprosto upřímný, tak jsem si říkal, když máme krizi, tak cestovní ruch je taková páka, která může krizi přeměnit v prosperitu. Líbí se mi model odpovědnosti, jak sociální, tak ekologické. Také sdílíme belgické názory. Mám pocit, že váš program je vysoce ambiciozní a věřím, že na vaší straně je velká zaangažovanost, když se podíváme na ta velká všeobecná prohlášení. Zabýváte se kvalitou života, ochranou spotřebitelů, ekonomikou, zdaňováním, mobilitou, dopravou, životním prostředím a tak dále. Nic víc, nic míň. Je to vysoce ambiciozní program. 30. června jste vydali sdělení, které je také ambiciozní, ale důležité je, že zdůrazňujete respektování subsidiarity. Paní ministrině, musíte sehrát důležitou úlohu. Hovoříme o harmonizaci, koordinaci, ale musíme pamatovat na jednu věc. Řada kolegů se o tom zmínila. Článek 129 smlouvy vylučuje jakoukoliv harmonizaci pravidel, kromě jiného. Komisař Tajany si vedl velice dobře, hovořil o přidané hodnotě, že bychom se neměli vměšovat do zásady subsidiarity a já si myslím, že je nyní na vás, abyste nastavila rovnováhu. Jsou zde zájmy členských států, ale musíme brát také v potaz cestovní ruch z evropského hlediska. Je to velice citlivé téma. Eh, daný sektor si eh, chce těžit sám pro sebe. Zástupci cestovního ruchu mají pocit, že se konkurují se svými kolegy v jiných zemích a někdy sjednocování dané scény mít celoevropský cestovní ruch, to je velice složité. Je to složitá, citlivá situace, ale věřím, že budete úspěšná. Pokud dosáhnete svých cílů, tak vám skutečně zatleskám. Dostáváme se do kritické chvíle. Vaše cíle vítám a přeji hodně úspěchu. Čeká vás dlouhá cesta. Děkuji a pan Zeller na závěr. Děkuji paní ministrině za, vás, za váš komplexní úvod do mm, problematiky. Eh, už asi není žádná jiná oblast, která by prodělala v posledních desetiletích tak eh, skokový vývoj, jako jsou možnosti lidí cestovat a chuť lidí cestovat. Souvisí to se srůstáním států v Evropě a s eh, odstraňováním hranic na straně jedné, ale na druhé straně také s tím, že lidé mají čas cestovat pracovat a mají samozřejmě také eh, peníze, eh, finanční možnosti na to, aby cestovali. Eh, vyvinul se tady cestovní ruch, který dnes už označujeme jako turistický průmysl a je to vlastně představuje značnou část HDP, která se vytváří v cestovním ruchu. Tedy je to ekonomický faktor. Proto si nemyslím, že eh, bychom mm, se měli bavit o finančním rámci pro eh, cestovní ruch, protože v, té, eh, v tomto sektoru je peněz dost. Ale na druhé straně tady bylo zmíněno, že strukturální politika také dává určité možnosti tam, kde je potřeba financovat mm, turistickou infrastrukturu. Dvě věci jsou důležité, když mluvíme o budoucím rozvoji cestovního ruchu. Eh, není náhoda, že eh, je zmíněn cestovní ruch v Lisabonské smlouvě, protože má odpovídající význam. Důležité je, důležitá je otázka, jestli eh, cestovní ruch a možnosti lidí využíváme také k tomu, aby se v jednotlivých zemích vzájemně poznávali, anebo je to spíše cesta, kterou podnikají lidé, aby si prohlédli pamětihodnosti, nebo aby strávili dovolenou na eh, druhé polokouly. Eh, tím, že cestovní ruch eh, je důležitým ekonomickým faktorem a Eh, existují regiony, které jsou závislé na eh, cestovním ruchu eh, z hlediska svého hospodaření, tak tady vidím i určité nebezpečí a toho, že by cestovní ruch se mohl stát monokulturním. Já už jsem zmínil jednak prorůstání cestovního ruchu do průmyslové oblasti, přerůstání v průmysl a tímhle se zatím ještě nikdo nezabýval. Eh, jaké jsou zde trendy? Mm, já si myslím, že eh, velmi často jde eh, to, to bylo přenecháno náhodě. A najednou tady máme rozvoj individuální turistiky, městské turistiky. Mm, já bydlím v Berlíně, my tam máme 20% nárůst individuální turistiky v posledních letech. Hotely, Mm, se stavějí na každém rohu, ale současně eh, klasický masový cestovní ruch, který eh, hledá jenom moře a pláž, slunce a pláž, eh, ten máme v různých regionech, tam došlo v různých regionech k obrovskému poklesu 20 až 30 a to vedlo v těchto konkrétních regionech k obrovským krizím v souvislosti s nezaměstnaností, protože se prostě změnily destinace, vyhledávané destinace. A proto je nutné, abychom se pokusili toto celé vsadit do politického rámce, který e, je naznačen i ve sdělení komise. E, a myslím si, že je úkolem Evropské unie eh, celé toto pole zkoumat, zkoumat eh, vývoj cestovního ruchu v minulosti, eh, zjišťovat vývojové trendy a snažit se předpovídat a poučit se z vývoje organizovat jej v budoucnosti a tento výbor je kromě hospodářského výboru tím správným výborem, kde se má mluvit o mobilitě, o dopravních systémech. Bez mobility a bez dopravních prostředků cestovat přeci nemůžeme a proto eh, i eh, toto jsou témata, která by měla být propojena. Čili klasické interdisciplinární téma, které v parlamentu by mělo být probíráno v několika výborech, eh, jednak z hlediska možnosti lidí, jejich individuálního rozvoje, ale také z hlediska přeshraničních aktivit a za třetí z hlediska hospodářského faktoru a e, za čtvrté z hlediska rozvoje e, dopravy, udržitelnosti dopravy. Já si myslím, že to téma je opravdu zcela komplexní a že je to celoevropská výzva. Děkuji. Merci, Monsieur Zeller. Euh, Madame Ticao, vous avez demandé la parole. Děkuji, paní Tykau. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také za vaši přítomnost. Jenom velmi stručně. Ráda bych se zeptala, jestli belgické předsednictví bude pokračovat v iniciativě španělského předsednictví v oblasti sociální turistiky. Program Kalypso skončil. Evropská komise se chystala vytyčit určité směry pro sociální turistiku v členských státech. A zajímalo by mne, zdali belgické předsednictví chce v této iniciativě pokračovat. A ze stejného soudku ráda bych eh, zdůraznila, že v tuto chvíli cestuje velmi málo lidí s postiženími. nejenom cestuje ve smyslu jezdí z jednoho místa na druhého, ale ani nejezdí na zájezdy moc. A myslím si, že bychom se nad tím měli zamýšlet nejenom z pohledu cestování, ale i z pohledu práv lidí s postiženími obecně v turistickém odvětví. A ještě bych ráda odkázala na a, směrnici o organizovaném cestování, organizovaných zájezdech. Komise slíbila revizi této směrnice, měli jsme k tomu rozpravu v plénu v parlamentu z iniciativy Výboru pro ochranu spotřebitelů. A zajímalo by mne, jakou perspektivu má tento obor. Máme třeba už nějaký harmonogram pro činnost belgického předsednictví v této oblasti. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Tykau. A než dám slovo paní ministrini, tak eh, sám mám pár otázek. Všechno, co zaznělo, je velice zajímavé. Pan Zeller se zmiňoval o tom, že turistika je průřezová, interdisciplinární. Takže je dosti těžké to napasovat do nějaké politiky. První otázka, kterou si kladu, se týká tématu, o kterém už hovořila paní Ayala Sanders. Nemáme vlastně politické nástroje v tomto Evropském parlamentu ani v komisi, vlastně v našich institucích, které by se přímo zabývaly turistikou. Je to v podstatě roztříštěné všude možně, někde po komisi, někde po, po parlamentu v různých místech, kde se vytvářejí pravidla. Takže když se podíváme na určitý základ, který by se dal nabídnout pro podporu těchto oblastí, tak je potřeba se podívat jak do zemědělských fondů, tak do strukturálních fondů, a tak do fondu pro ochranu moře, regionální rozvoj. A mám prostě pocit, že musíme vytvořit takovou hromádku z mnoha různých zdrojů. A myslím si, že v tom je celkem problém. Táží se, jestli se s komisí chcete zamyslet nad tím, že by se vytvořila nějaká účelová struktura, politická, právní, finanční, která by umožnila definovat prostředky, prostředek jeden pro turistiku. A potom ještě další věc. Máte pocit, že v Evropě existuje vnější a vnitřní trh, který není stejný? Že největší turistikou, turistickým průmyslem v Evropě je Evropa? Člověk asi nemůže přistupovat k Evropanům stejně jako k někomu z Číny nebo z Jižní Ameriky. A jestli opravdu Můžeme tady hovořit o otevírání trhu stejným způsobem, jako hovoříme o jiných trzích? Hovořili jsme tady o konkurenci v tomto smyslu. A teď ještě dvě poslední věci. Jedna se týká školení a vzdělávání. Já si myslím, že je hrozně důležité, abychom měli nějaký vzdělávací program pro turistiku, protože velmi často tato povolání jsou zastávána a vykonávána velmi amatérsky. Což e, působí problém, že ano. Na druhou stranu jsme hovořili o životním prostředí. Turistika může měnit životní prostředí, ale zároveň životní prostředí může měnit turistiku. Když se třeba podíváme na klimatické změny, to může mít přece eh, své dopady na středomoří nebo zase na hory, nebo na to, že se turistika třeba více bude přesouvat na sever. A jestli toto opravdu se nestává součástí naší reality. Dávám tímto paní ministrní slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Tak já možná začnu od konce to je jednodušší, eh, protože mě to dává eh, možnost se eh, zaměřit na věci, které už jsem zmínila. Samozřejmě, že je tomu tak, že cestovní ruch je politika, která pro mnohé poslance v tomto parlamentu, ale i e, pro mnohé jiné je důležitá. Je to strukturální politika, je to rozvojová politika, která je důležitá pro Evropskou unii a musí být důležitá. Tento význam jí byl e, jaksi přiznán tím, že byla e, zaintegrována do Lisabonské smlouvy ale samozřejmě eh, s přihlédnutím k principu subsidiarity. A já už jsem to několikrát zmínila. Mm, tady se nacházíme ve voluntaristické oblasti a musíme se k ní voluntaristicky stavět. Eh, belgické předsednictví je ambiciozní, když navrhuje, eh, když chce dosáhnout maximum možného. Diskuse je jasná, my jsme přesvědčeni o tom, že Eh, můžeme a chceme mít eh, úspěšný eh, cestovní ruch, turistický průmysl na vnitřním trhu, ale i zvenčí, navenek. Proto musíme mm, zdůraznit určité věci, které jsou, které budou tématem říjnových závěrů. Samozřejmě, že je to rozdíl, jestli mluvím o vnitřním trhu nebo o vnějším trhu a přesně tenhle ten rozdíl Eh, již naznačuje také komise ve svém sdělení. Eh, když mluvím o zviditelnění Evropy, eh, tak jde samozřejmě o zviditelnění na venek, na vnějším trhu, které chceme posílit a jak to můžeme udělat. Neuděláme to pomocí cenového dumpingu, to nechceme. E, můžeme to udělat jedině tak, že se postaráme o kvalitní, trvale udržitelný cestovní ruch, který budeme nabízet e, tak, aby byl atraktivní a který bude lepší nežli e, nabídky jiných trhů. To naleznete ve sdělení komise, o tom mluvili také ministři v Madridu a shodli se na tom a je to přesně ten cíl, na který se chceme zaměřit. Eh, samozřejmě, že takové aspekty, které jsem neuváděla všechny, jinak bychom eh, tady byli dlouho. Samozřejmě tam hrají roli takové otázky, eh, jako které zmínil pan předseda nebo paní Ayala Sanders. Formace, informace, vzdělávání, to jsou všechno důležité aspekty pro eh, kvalitní cestovní ruch potřebujeme dobrý personál, potřebujeme samozřejmě eh, sociálně eh, orientovaný, sociálně únosný cestovní ruch. Máme dobré nástroje v Evropské unii pro splnění všech těchto kritérií a tyto nástroje například vzdělávání v oblasti cestovního ruchu, program Leonardo, tady eh, můžeme krásně integrovat, propojovat všechny tyto programy. Eh, komentář eh, pana předsedy týkající se strukturování a reglementace to je průřezová e, úloha, která tady byla také zmíněna. E, znamená to, že už teď musíme ukázat, v čem spočívá ten průřezový horizontální charakter, aby si všichni uvědomili, jakou roli cestovní ruch má, jak je důležitá, tak aby ve všech e, oblastech Eh, ve kterých eh, je eh, nějakým způsobem zapojen cestovní ruch a ve kterých se rozhoduje. Například je to oblast ochrany spotřebitele, která tady byla zmíněna v souvislosti se směrnicí o zájezdech. Tady můžeme zcela jasně říci, takhle to je, takhle to není. Tady je Evropská unie jedinou institucí, která říká, jak postupovat. Co se týče konkrétní otázky po času, časovém plánu eh, komise mm, a belgické předsednictví eh, podpoří eh, tyto diskuse. Konkrétní datum vám říci nemůžu. Mm, můj kolega mm, je v těsné spolupráci s paní komisařkou Reding a určitě se na to téma zaměří. To jsou tedy eh, příklady nebo témata související také s mobilitou, eh, kde můžeme mm, strukturálně přispívat k rozvoji tohoto sektoru. Eh, to je jasné a jas, to je jednoznačně úkol, kterému se chceme věnovat. Celé to ale mm, souvisí s tím, že říkáme, že Eh, chceme mít eh, politiku eh, cestovního ruchu kvalitní a trvale udržitelnou, pak samozřejmě k tomu patří všechny tyhle věci. Ale nejde tady o sjednocování. Nechceme provádět sjednocování, harmonizaci turistického průmyslu v Evropě. Ne, to by bylo naprosto kontraproduktivní, protože Eh, harmonizaci mm, provedlo již mnoho regionů a mm, bylo to pro ně nakonec eh, vlastně na tom tratili. Eh, nebyl to úspěch a to je to, co mm, Evropa nechce. Eh, my nemusíme tady harmonizovat, sjednocovat, protože právě ta rozrůzněnost, různorodost, kterou máme, to je ta důležitá hodnota, to je to, co nás odlišuje od ostatních, to je to, co můžeme prodávat a to je to, co eh, pochopil cestovní ruch už dávno. My nemusíme cestovnímu ruchu vysvětlovat, co má dělat. Oni vědí velmi dobře, co se prodat dá a co se prodat dělat nedá. Je to komerční otázka. Otázka Otázka je, jaká jsou kritéria kvality, které my, eh, dejme tomu, musíme připojit nebo na kterých se musíme shodnout, jestliže chceme ehm, dosáhnout vyšší efektivity. Zajímavé, zajímavá byla diskuse o tom fóru proč, eh, pro cestovní ruch, proč se koná na Maltě. Eh, to zmínila má krajanka. Ano, možná, že to zní trochu zvláštně, ale vůbec to zvláštní není. Není to poprvé, kdy toto fórum se nekoná tam, kde odkud pochází eh, předsednictví nebo eh, v té zemi, kde, která právě předsedá Není to v Bruselu, protože v Bruselu to fórum bylo v loňském roce, protože Česká republika eh, zorganizovala toto fórum v Bruselu a Evropská komise. Eh, a my jsme se nakonec rozhodli eh, i na základě dobré spolupráce, kterou máme s Maltou a mm, s Evropskou komisí, že mm, prostě to fórum pro cestovní ruch uděláme letos na Maltě. Myslím si, že to není nic špatného, že to není žádný žádná promarněná šance. Naopak ukazuje to, že Belgie eh, velmi dobře spolupracuje mm, s jinými zeměmi, že Belgie eh, není jenom region, eh, Belgie jako taková myslím si, že tohle to je opravdu mm, docela přínos, přidaná hodnota evropských programů. Eh, marketing cestovního ruchu tady byl zmíněn, to je také něco, co je mm, důležité eh, pro eh, tento průmysl. Zase je to otázka související se zviditelněním Evropy eh, na vnějším trhu. Tady se můžeme prezentovat, prezentovat společně, to se už eh, dělá, máme mm, příslušné iniciativy, ale eh, musíme se v tom, této oblasti zlepšovat, zlepšovat svou sebeprezentaci a Tohle to je právě začátek politiky v cestovním ruchu jedna z nejdůležitějších úloh. Musíme mít jasný základ, jednoznačný základ. Já jsem to zmínila na začátku eh, svého vystoupení, eh, když jsem mluvila o prioritách eh, belgického předsednictví. Je to vytvoření jednoznačného základu, jasného základu, <clears throat> protože my máme rozdílné přístupy k tomu, co to je mm, Eh, co to je cestovní ruch v Evropě. Eh, různé členské státy tomu přistupují různě. My tady máme článek 195, musíme najít konsenzus, přistupujeme k té věci voluntaristicky a to je náš cíl. Chceme si vytyčit vysoký cíl, ambiciozní cíl a tím se zabýváme právě teď. Eh, někdo se tady ptal také, že zatím nejsou písemné podklady ani na internetu, že jste nenašli písemné prohlášení, ale to sdělení komise eh, bylo vydáno 30. června a my samozřejmě se eh, tím tématem teď zabýváme a snažíme se vytvořit jednoznačně stanovený základ, který předložíme ministrům v říjnu. Na tom právě v tuto chvíli pracujeme a já jsem už některé eh, prvky zmínila, které budou v těchto závěrech které tam rozhodně musí být. E, sociální turistika, to už jsem zmínila, já bych chtěla jenom konstatovat, že jsem velice ráda, že e, komise e, tento přístup podporuje, že Evropský parlament vidí určitý smysl v tom, abychom se na tuto cestu vydali. Také jste se ptali na program Calypso. Belgické předsednictví eh, by si přálo se zaměřit na sociální turistiku a přálo by si také eh, Eh, podporovat iniciativy, které jsou mm, obsaženy ve sdělení Evropské komise eh, a sice eh, vytvořit efektivní program pro určité cílové skupiny. Mm, je to mládež, jsou to seniori, nebo jsou to lidé s postižením, nebo rodiny s mm, menšími příjmy. To jsou cílové skupiny, kterými se chceme také zabývat které vlastně jsou cílovými skupinami pro sociální turistiku. Takže i tady chceme dojít k nějakým konkrétním e, závěrům. Dále jste eh, zmínili důležitá témata pro parlament, eh, ale také pro ministry, to jsou finance, samozřejmě, které toto všechno, tyto vše, ty všechny krásné nápady a myšlenky eh, umožňují realizovat. Jak je realizovat, jaké možnosti máme? Mm, zcela konkrétně eh, ta diskuse bude probíhat, až budete mluvit o finančních výhledech od roku 2013. Pak se bude jasně mluvit o eh, jaksi viditelných číselných položkách týkajících se eh, cestovního ruchu. Víte, že komise byla velmi opatrná v rámci svého sdělení, to má své důvody. My tady tedy mluvíme o integraci cestovního ruchu do různých stávajících nástrojů nástrojů, které známe. Ehm, to bude krásné, jestli se nám toho podaří dosáhnout. Ehm, to říkám jenom proto, abyste si uvědomili, jaká je mm, aktuální reálná politická situace, ve které se nacházíme. Je to také to, co chce prosadit belgické předsednictví. Každopádně musí cestovní ruch, eh, nebo měl by cestovní ruch ehm, Mm, pokud členské státy se dohodly na Lisabonské smlouvě a řekly, že budeme integrovat cestovní ruch eh, jako jednu z politik Evropské unie, eh, komplementární k politikám členských států, tak eh, tomu musí být samozřejmě tak, že finanční nástroje pro cestovní ruch budou k dispozici. V jaké podobě eh, se to stane, to je to, o čem se právě teď musí diskutovat. Ale eh, cokoliv jiného by bylo samozřejmě naprosto kontraproduktivní eh, a v rozporu s tím, na čem jsme se dohodli. A Lisabonská smlouva je v platnosti, tudíž musíme jít tímto směrem a musíme se tedy snažit uh, Eh, nalézt konsensus mezi 27 členskými státy eh, za účelem zviditelnění i finančního zviditelnění cestovního ruchu. Doufám, že jsem vám všem odpověděla. Děkuji mnohokrát, paní ministrině, za vaši prezentaci. První kontakt na téma, který si zaslouží skutečně kultivaci, další práci. Je to velice obtížné téma, obtížná oblast. Doufám, že je vám jasné, že tady budou velké překážky, institucionální, finanční a tak dále. Nicméně tady jsou i velké perspektivy. Takže doufám, že všichni, kdo zůstali Měli jste možnost se zamyslet nad cestovním ruchem a také nad praktickou prací. Takže všichni máte před sebou dovolenou a budete mít možnost se zamyslet nad praktickými problémy v oblasti mobility, gastronomie, slunce, kol a tak dále. Takže ještě jednou děkujeme, paní ministrině.